Je vous remercie de... Posaďte se, prosím. Máme velice zajímavý odpolední program. Slyšení pana Ladislava Balka z Evropského účetního dvora. A poté bude následovat výměna názoru s generálním ředitelem DG Regio, s panem Lometrem. Chtěl bych vás informovat, že jsme se sešli na schůzi koordinátorů a dohodli jsme se, že požádáme o rozpravu nebo výměnu názorů na plenárním zasedání příští týden ve Štrasburku na téma katastrofy, která postihla Antily Eh, přes které přešel a přechází eh, uragán Irma. A mohu říci, že také eh, Evropská komise udělala, vypracuje sdělení na toto téma, bude to k dispozici ve Štrasburku. Konkrétní podrobnosti o uspořádání programu vám pošleme mailem. A já prosím pana Ladislava Balka, kterému děkuji, že je tady dnes odpoledne mezi námi, aby se ujalo slova. To, že je dnes pan Balko mezi námi, je velice důležité. Evropský účetní dvůr a Evropský parlament ehm, vlastně eh, společným úsilím dávají absolutorium Evropské unii, tedy Evropský parlament tady pracuje na základě vašich zpráv. A vy už eh, několik let eh, zpracováváte velice důležité údaje pro náš výbor, což nám umožňuje posoudit provádění evropské politiky soudržnosti a vůbec regionální politiky v členských státech. Údaje, které jsou obsaženy ve vašich zprávách, jsou pro nás velice užitečné. A já doufám, že po výměně názoru z dnešního odpoledne vztahy mezi vaším organizací a výborem REGI se budou dále posilovat. Nedávno jste vypracovali zvláštní zprávu o dohodách o partnerství. A my e, tyto věci vyhodnocujeme, takže nás velice zajímá, co nám dnes odpoledne k tomuto tématu můžete říci. Prosím, dávám vám slovo. Merci beaucoup. Dobrý den, děkuji vám. Dobré odpoledne, pane předsedo, dámy a pánové. Já jsem velice rád, že vám dnes mohu představit Eh, zvláštní zprávu Evropského účetního dvora 2 lomeno 2017 o vyjednávání eh, ze strany komise eh, dohod o partnerství na léta 2014 až 2020 a programů v oblasti soudržnosti. Někteří z vás už si vyslechli moji prezentaci ve výboru pro rozpočtovou kontrolu v červnu, jako pane předsedo, a já si velice vážím eh, skvělé spolupráce se spravodajem eh, panem Pirinským z tamního výboru a velice relevantních dotazů a připomínek od eh, vašeho člena pana Vona. Dnes chci ukázat prakticky, jak je údvůr odhodlán spolupracovat s odbornými příslušnými výbory hm, Eh, Evropského parlamentu eh, eh, na tématech, která souvisejí s jejich práci. To znamená nejenom prezentace v Kokobu, ale v zvláštních výborech také. No v odborných výborech. V naší zvláštní zprávě 2017 jsme se zabývali eh, tím, jestli komise efektivně vyjednávala o eh, dohodách o partnerství a operačních programech na léta 2014 až 2020 s cílem zaměřit eh, kohezní financování efektivněji na priority strategie 2020 a, a s cílem lépe mm, Eh, spravedlnit nebo odůvodnit eh, zásahy, pokud jde o investiční potřeby a, a dosažené výsledky a aby eh, v adekvátně stanovila podmínky, podle kterých se bude výkonnost posuzovat. Jak už jsem říkal na výboru pro rozpočtovou kontrolu, na tuto zprávu bude letos navazovat druhá zpráva o ex ante podmínkách a kondicionalitách a, a na a výkonnost, o výkonnostní rezervě, eh, kterou považujeme, které považujeme za inovativní instrumenty, eh, které ovšem eh, zatím ještě efektivně úplně nefungují. A ta druhá zpráva se tedy, tedy proběhne příslušnou procedurou podle Evropského finančního nařízení s komisí příštím týdnem a já budu rád, eh, rád vám ji potom eh, představím, pokud to budete považovat eh, za užitečné, ale teď se zaměřme na naše téma na to první zprávu 2017. Dohody o partnerství mezi komisí a členskými státy jsou strategické investiční plány, ve kterém členský stát naznačí národní výdajové priority pro Evropský strukturální investiční fond, nebo pro tyto fondy v následné období období. Vyjednávala se o nich v roce 2014 a do prosince 2015 komise vyjednala 387 operačních programů pro ERDF, ESF a Fond soudržnosti právě na jejich základě. Eh, naše kontrolní činnost se eh, zaměřila na analýzu časového rámce, ve kterém proběhla vyjednávání a na posouzení vnitřních postupů eh, pro vyjednávání v komisi. Také obsahovala hloubkou analýzu partnerských dohod a 14 operačních programů pro pět členských států Španělsko, Irsko, Chorvatsko, Polsko a Rumunsko a také studijní návštěvu v Dánsku dále rozhovory se zaměstnanci komise a s eh, úředníky v členských státech a jejich eh, stálými eh, zástupci v Bruselu a konzultace s odborníky v oblasti politiky soudržnosti a regionální politiky. Celkově jsme zjistili, že komise efektivně vyjednávala ty partnerské dohody a operační programy v oblasti soudržnosti na léta 2014 až 2020 Eh, dokončila vyjednávání se členskými státy eh, v eh, rámci předepsaných lhůt o financování v strategie 2000, Evropa 2020 a zajistila soustavnější logiku v operačních programech, ale nepodařilo se ji harmonizovat Eh, finanční monitoring mezi jednotlivými fondy a zajistit eh, eh, stejné definice pro výkonnostní indikátory, pro výstupy a výsledky. To by bylo užitečné pro smysluplnou agregaci a srovnávání výkonnostních dat mezi těmi programy. Celkově tady máme vysoký počet ukazatelů a potřebu do doplňkových dat, abych se zjistil dopad, jak jaké, eh, jaký přináší evropské eh, fondy pokud jde o administrativní eh, zátěž. Teď k tomu procesu nejdříve. Ten legislativní balíček byl přijat v prosinci 2013. To je o pět měsíců později než pro předchozí programové období. Nicméně členské státy předložily veškeré dohody o partnerství včas a v průměru komise je přijala během pěti měsíců o jeden měsíc rychleji, než stanoví Národní strategický referenční rámec z předchozího období. Už v roce 2012 komise iniciativně zahájila neformální vyjednávání se členskými státy a jako inovaci vydávala poziční dokumenty, které obsahovaly analýzu hlavních problémů, kterým budou čelit členské státy při dosahování cílů Evropy 2020 a také eh, stanovisko eh, k těm nejrelevantnějším prioritám pro financování. Komise předložila eh, většinu návrhů operačních programů včas a komise je, členské státy je předložila, a komise je přijala v rámci předpis, předepsaných lhůt ve srovnatelně hm, průměrných dobách jako v předchozím období. Vyjednávání o operačních programech mezi komisí a členskými státy byla ovšem náročnější než v předchozích obdobích, protože hlavní eh, důvody eh, k tomuto byly dodatečné požadavky, eh, jako jsou ex ante podmíněnost, požadavek stanovit explicitní intervenční logiku v problémy s informačními technologiemi a potřeba vícenásobných kol schvalování eh, vnitř eh, komise a potom kvalitativní eh, problémy, pokud jde o původní prvodní návrhy některých programových dokumentů předložených členskými státy. My jsme navrhli proto komisi, aby předložila Eh, legislativní eh, návrhy na období po roce 2020 včas, tak aby, bylo, eh, aby legislativní orgány mohly včas dokončit své vyjednávání. Za druhé, pokud jde o zacílení výdajů kohezních na priority strategie Evropa 2020, zjistili jsme, že dohody o partnerství jsou efektivním instrumentem pro e, zaměření tedy e, e, financování ESI na tematické objektivy a investiční priority a na podporu cílu ve strategii a ty přeskoumané pokrývají všechny relevantní aspekty a priority. Eh, požadavky eh, na tematickou mm, koncentraci byly obyčejně eh, překonány. Vzhledem k, výsledku, k dosažení strategických výsledků bude třeba zásadního příspěvku z národních rozpočtů nad rámec ESIF, a, víme, že komise stále častěji používá fondy ESIF k ovlivnění celkového hospodářského eh, vládnutí ve členských eh, státech. Eh, také u většiny přeskoumaných programů komisáře členské státy úspěšně vytvořily solidnější intervenční logiku. Ovšem informace v operačních programech někdy byly nekonzistentní Eh, s informacemi eh, v dohodách o partnerství a to eh, vždy tedy neumožňuje ověřit, jestli byly naplněny požadavky na tematickou koncentraci. České státy by tedy podle našeho jeho doporučení měly poskytovat komisi finanční informace, které potřebuje k efektivnímu sledování dodržování ten požadavků na eh, tematické, eh, tematickou koncentraci. v eh, příslušné doporučení komisi je, aby se postarala, aby to omezení fondu ESI na tematické cíle respektovaly členské státy. A teď ta nejdůležitější věc v naší zprávě. Složitost operačních programů na léta 2014 až 2020, která vede, nebo která je dána souběhem následujících parametrů počet eh, prioritních os eh, stanovených členskými státy, počet investičních priorit eh, jimi řešených a počet kategorií regionů pokrytých operačními programy. Tady se podívejte na trojrozdělnou matici. Předpokládám, že tu zprávu budete mít k dispozici a doporučil bych vám, abyste se teď nebo příště podívali na tu trojrozměrnou matici v koláčovém grafu eh, v příloze 3 na straně 89 naší zprávy. A, a věřím, eh, že se shodneme, že tohle není eh, zjednodušení. Navíc, Přístup k finančnímu monitorování eh, investic eh, se liší mezi RDF a SF. U RDF ta vazba mezi eh, akcemi a financováním nelze mm, nelze ji popsat, protože finanční informace nejsou svázány s investičními prioritami. U Sf ty investiční pole, ty pole intervenční, jsou plně svázány s investičními prioritami. U RDF Totež pole může být eh, použito v různých tematických cílích a investičních prioritách. To eh, zabrání eh, sledování pokroku, protože nebude jasné, kolik peněz šlo na implementace investičních priorit podpořených z RDF. Celkově řečeno k rozdílům mezi RDF a SF k změření výkonnosti Podívejte se eh, na eh, obrázek, na graf 15 na straně 74, eh, který má velkou výpovědní hodnotu v tomto smyslu. Uvidíte, že USF je mnohem více silných než slabých stránek a naopak. A dále spol, eh, společné eh, ukazatele výsledků existují jenom u ESF. Členské státy eh, stanovily mnoho programově specifických ukazatelů výsledků 2955 pro RDF a 1976 pro ESF. To dále eh, zvyšuje počet eh, eh, ukazatelů, které je třeba sledovat a zkomplikuje smysluplnou agregaci dat. Vzhledem k nákladům na sběr těchto dat považujeme počet výkonnostních indikátorů za velmi vysoký a dokonce nadměrný. Navíc neexistuje žádná společná definice výstupu a výsledku. Eh, přesto si myslíme, že více a lepších eh, údajů o výkonnosti a o výstupech bude mm, moci připravit eh, prostor pro rozpočet více založený na výkonech po roce 2020. Komise by dále tedy měli podle našeho, měla do, našeho doporučení společně definovat výstup a výsledek Eh, zahrnout to do finančního eh, nařízení nebo navrhnout toto zahrnutí a postarat se o to, aby tyto návrhy v eh, sektorových nařízeních se držely definice i po roce 2020. A to jsou tedy návrhy ke změnu finančního nařízení. Také by měla proběh, eh, provést analýzu eh, eh, indikátorů konkrétních a specifických pro programy 2014-2020 a najít tam ty eh, nejlepší, které jsou vhodné pro eh, popis dopadů eh, intervencí EU. České státy už by neměly používat zbytečné specifické indikátory v případě změn programu. To znamená, že už teď v tomto programovacím období. Pokud je o dopad programu, tak to se ukáže v hodnocení takového jako předchozích období. Vyžaduje to dostupnost dat o výsledcích přímo připisovatelných k spolufinancovaným operacím. A členské státy e, budou muset systematicky e, e, sbírat a hlásit takováto data komisi. Ovšem ty výsledkové indikátory RDF nezaznamenají okamžité výsledky projektů a tyto nebudou k dispozici, pokud ty členské státy nepošlou komise dobrovolně. Proto doporučujeme, aby komise měla, aby, aby šířila ve členských státech ty správné postupy, pokud jde o hodnocení, kterým si nejlépe stanoví dopad intervencí EU a pomáhala členským státům aktualizovat své evaluační plány. Závěrem eh, si myslíme, že různé požadavky v, eh, na, v těchto eh, nařízeních o jednotlivých fondech na sběr a hlášení výkonnostních dat k výstupům a výsledkům, jak jsem právě řekl, je význačnou slabou stránkou stávajícího systému. Členské státy také budou muset vytvořit různé monitorovací systémy, a zohledňovat různé metodiky a nadměrný počet specifických indikátorů. Nejenom to vytvoří zásadní administrativní zátěž, ale také e, ještě není jasné, e, k čemu tato data budou. Proto doporučujeme, aby komise použila e, data z výročních implementačních zpráv a hodnocení ze srovnávacích analýz výkonnosti a tam, kde to bude vhodné, prosazoval srovnání pro úpravu politiky už v rámci období 2014 až 2020, kde to bude vhodné, tak tam by měla také uplatnit koncepci výkonnostního rozpočtu, která váží, která provazuje navýšení ve zdrojích s navýšením ve výstupech nebo jiných výsledcích a to e, každopádně pro období po roce 2020 za použití dat o e, stávajících jednotkových nákladech. Dámy a pánové, e, schrnuji ten velice výslížný titul této zprávy. Komise efektivně vyjednávala partnerské dohody a operační programy v oblasti soudržnosti na léta 2014 a 2020, aby zaměřila lépe tedy výdaje na priority Evropy 2020, ale stále složitější požadavky na měření výkonnosti jsou důvodem k obavám. Děkuji vám za pozornost. Je vous remercie infiniment. Eh, děkuji vám eh, mnohokrát za toto velmi podrobné sdělení. Máme před sebou půl hodiny na diskusy a také na vyslechnutí komise. Prosím, kdo by se chtěl ze členů výboru vyjádřit. Pan Miltenberg, ano. Prosím. Děkuji, pane Balko, eh, za to, že jste přišel a představil nám tu zajímavou prezentaci. Eh, je to opravdu obsažná, ale velmi důležitá zpráva. Jsem rád, že konstatujete, že vyjednávání mezi eh, tedy o, partner, o partnerských dohodách mezi členskými státy a komisí, že proběhla v zásadě dobře. My jsme na to tlačili už v předchozích obdobích, ale jsou proto jasné důvody tentokrát. Některé problémy leží například v oblasti IT. Já se vás chci zeptat, když se podíváte eh, na eh, například eh, ten řídící orgán v Rumunsku, který měl IT problémy, jak mohou země se právě pro období po roce 2020 na toto lépe připravit? Jsou konkrétní doporučení pro členské státy, jak předcházet problémům? To je první otázka. A potom tady byla velmi dobrá otázka výkonnostních indikátorů. Říkal jste, eh, že jsou i tisíce. Já jsem byl tak trochu překvapen. Já jsem si myslel, že jsme si už dohodli, že eh, tohle eh, se seškrtá, ale vy jste správně spočítali, že jich je ještě, že třeba s tím ještě hodně něco udělat. Do jaké míry tady je určitá vazba mezi všemi těmi výkonnostními indikátory a cíly našich obecných Eh, tedy eh, obec, eh, nařízení obecních ustanoveních. A potom všechny ty indikátory, pokud jde o výkonnostní rezervu. Já domyslí, doufám, že komise toto zohlední už v té nacházející zprávě o indikátorech společenství, abychom viděli jasně, jak eh, všechny naše eh, eh, investiční snahy v rámci kon, kohezní politiky vedou ke skutečným výsledkům. Děkuji vám za vaši práci a moc se těším na vaši odpověď. Děkuji, Konstanz Děkuji, pane předsedo. Děkuji i vám, pane Balko, srdečně za tuto velice zajímavou zprávu. Já jsem nesledovala úplně všechno, protože tu zprávu nemám před sebou, takže vy mluvíte o nějakých stránkách. Já jsem si to bohužel nemohla dohledat, eh, co tím myslíte, ale eh, to ještě udělám. Mám otázku. Vy jste hodně hovořil o té partnerské dohodě. Parlament a já jsem s panem Van Nistelrojem spra- eh, byla zpravodajka pro všeobecné nařízení, jednali jsme s radou i s komisí. Parlament hodně přikládal hodnotu tomu, aby byl posílen princip partnerství. V posledních letech pak eh, jsem vedla celou řadu rozhovorů v regionech eh, a často jsem slyšela, že ten princip partnerství Eh, Zase až tak úplně není převáděn do reality, jak se předpokládalo. Je tam daleko méně práv eh, po, pro ty lokálně zúčastněné subjekty. Má otázka. Řešili jste to nějak v té svra, zprávě? Máte nějaké zkušenosti s tímto, zda se to dělalo? Protože čistě teoreticky měla komise trvat na tom, aby ten princip partnerství byl zachován ještě předtím, než mohlo dojít eh, k dohodě o té partnerské dohodě jako takové. Takže zajímaly by mě vaše poznatky k tomu. A potom, eh, správně jste říkal, že ne všechno, co bylo v tom nařízení napsáno, bylo nutně zjednodušení, ale můžete nám prosím trošku odhadnout, co se týká té ex ante kondicionality. Eh, chceme-li ji zachovat, dochází tím pádem k výraznějším spožděním v některých členských státech, než dojde k realizaci projektu. Já osobně to považuji přesto za smysluplné, protože se tím zajišťuje podle mě lepší kvalita, udržitelnější kvalita těch projektů. Ale já se vás chci zeptat na vaše hodnocení. Můžeme jít touto cestou dál, Radil byste nám to i do budoucna pro politiku soudržností, nebo myslíte, že by bylo na místě nějaké posílení, nebo si myslíte, že by to bylo až příliš složité, nebo jak to má vlastně být? Jak bychom to, pokud vůbec, měli v té oblasti ex ante kondicionality ještě zjednodušit? Děkuji. Děkuji vám a za zelené. Eh, kolega Rop. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát účetnímu dvoru za zprávu. Tato zpráva je skutečně zajímavá a důležitá. Myslím si, že toto hodnocení je velice důležité pro budoucí rozhodnutí. Já to říkám jako někdo, kdo se určitou dobu zabýval tím, vypracovávat projekty a zadávat zakázky. Podívejme se třeba na období 2014 až 2020. Dnes máme eh, září 2017 a přitom některé projekty zatím nezačaly. Jinými slovy, ty platby zatím ještě nebyly uskutečněny, ale ta lhůta už vlastně spadá do té druhé poloviny toho celého období. Regiony eh, dostávají peníze z EU, bývá to až 80 nákladu na projekt. Jinými slovy, to může být až klidně dvě třetiny času toho projektu, ale to znamená, že dva až tři roky se třeba ještě nebude vůbec nic dít v členských státech. Státům budou chybět peníze. A to už máme jenom dva roky, na to, abychom ty celkové investice uplatnili. To znamená, že se věci urychlují, je zde požadavek všechno dělat co nejrychleji a z toho vznikají chyby, nedostatky a tak dále. A tak se ptám, nemyslíte si přece, že pro příští období, tedy od roku 2020, by bylo vhodné aby ta jednání začala už přímo v roce 2020 nebo ještě třeba předtím, abychom třeba v roce 2022 už ty projekty měli, aby se tak řeklo, ošéfované, aby mohly začít probíhat. Můžete, nebo eh, můžete případně navrhnout něco jiného, aby se ty investice mohly provádět nějakým udržitelnějším způsobem na straně jedné a na druhou stranu, aby Eh, nedocházelo k situaci, kdy vypadávají ty jednotlivé výzvy k těm projektům a tím pádem ty podniky, které by jinak dělali, hledají zakázky někde úplně jinde. A teď k těm partnerským programům a dohodám. Konkrétně. Eh, dnes dopoledne jsme hovořili o rozdílech mezi regiony a řekli jsme si, že existují země, jejichž teritorium vlastně není součástí žádného regionu. Například eh, Litva je jako země jeden region, ale i v rámci toho regionu jsou obrovské rozdíly, ale nemáme žádné dohody v tom smyslu, že by podobné regiony uvnitř jedné země dostávaly nějakou dodatečnou podporu. Jde o to, že eh, ty více rozvinuté regiony dostávají více investic a ty regiony, které jsou rozvinuté méně, neustále eh, zaostávají. Děkuji, Rosa Damato. A pak kolega Nilsson, ten už bude poslední v naší sérii řečníků. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji, pane Balko. Jak jste sám potvrdil, Účetní dvůr potvrdil, že komise a členské státy úspěšně definovaly cíle a realizaci partnerských dohod mezi komisí a členskými státy. Je tady určitá řada ukazatelů, které jsou nicméně velmi vysoké a některé velmi důležité definice nejsou koordinovány. Takže v příštích jednáních bude třeba brát v úvahu tyto výsledky. Pokud jde o závěrečná doporučení, tak účetní dvůr souhlasí s tím, co říkáme my zde ve výboru, že je zapotřebí mít návrhy komise pro uh, Eh, body 2020 co nejrychleji, aby bylo možné eh, co nejrychleji úspěšně spolupracovat s radou i s parlamentem, schválit eh, celý rámec a vyhnout se tomu, že by se jednalo jen v takových jakýchsi velkých blocích, nejdříve o operačních programech a pak Eh, další. Například na jihu Itálie mezi zářím a prosincem 2015 byly schváleny projekty pro jih Itálie. A je tedy třeba eh, posoudit kvantitu i kvalitu eh, pro současné plánování. Například konstatování 55. Tady jsou určité problémy, digitální problémy, dosti závažné o výměny informací. To je způsobeno novým způso- systémem SFC 2014. Jak je řečeno ve zprávě, alespoň 19 verzí je tady. To samozřejmě velmi komplikuje eh, věci, jak pro místní, tak regionální či národní orgány. Rozhodně to není v duchu zjednodušení. To mně připadá dost závažné. Můžete nám říct, jak se řeší tento problém a jak se bude postupovat u operačních systémů do budoucna? To samozřejmě se ptám i komise, nejenom účetního dvora. Děkuji. Děkuji vám a kolega Nilsson. Tak jsem mycket. Eh, när eh, förberedelserna för den här programperioden Děkuji pane předsedo. Když jsme připravovali toto programovací období 2014 až 2020, tak já jsem zastupoval jeden region ze severního Švédska. A velice kriticky jsme vystupovali ohledně toho, jak švédská vláda diskutovala o těch partnerských dohodách s komisí, aniž by do toho zapojila ten region jako takový. Otázka je, eh, otázka stojí takto. Řešili jste toto nějak? Řešili jste, jak členské státy začlenovaly regionální a místní úroveň do těchto rozhovorů? Máte nějaké výsledky z tohoto? Máte nějaká doporučení pro členské státy v tomto ohledu? Já vím, že eh, proběhla určitá doporučení komisy, ale co takhle doporučení pro členské státy? Pour ajouter Děkuji vám. A abychom věci ještě trošku stížili pro našeho řečníka, který musí za 10 minut odpovědět na všechny konkrétní otázky, tak já ještě jednu otázku přidám. Jak víte, eh, ve své zprávě tedy uvádíte, není tady vždy konvergence mezi tematickými cíly a účinností. Chtěl bych vědět, jaké jsou tematické cíle, eh, které se nejvíce obcházejí. Máte nějaké údaje o tematickém cíli, o trvale udržitelném rozvoji a o přechodu do nové bezuhlíkové ekonomiky? Protože, jak víme, 20 Federu, tedy ehm, Fondu pro Eh, regionální rozvoj by se tomu měl věnovat. Ano, takže to je z mé strany otázka a nyní eh, vám dám slovo, abyste odpověděl na otázky, které zazněly od kolegu, abychom potom měli jasnější představu. Many thanks, eh, Mr. Chair. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, za všechny tyto poznámky od všech těch šesti nebo sedmi poslanců. Znamená to, že pro vás toto téma je zajímavé jako pro legislátora. Já jsem velice rád, že pan Miltenburg řekl, že vy jako výbor REGI upozorňujete na tyto problémy v rámci příprav aktuálního, aktuálních příprav finančního rámce. Eh, teď tedy k těm otázkám. Eh, například od pana Ropého a ostatních. Odpověď na tyto otázky by asi lépe poskytla komise a ne účetní dvůr, protože my jsme vydali své dvě pozorovatelské zprávy, sformulovali jsme šest doporučení a určité závěry. A podstatě všechno to bylo prodebatováno v tom konfrontačním řízení se zástupci komise. Já tady mám svůj tým. Branislav eh, zodpovídal za eh, tu proceduru. Může vám konkrétně vysvětlit eh, k těm otázkám, které tady zazněly, co a jak se dělo. Takže když byste dovolili, můžu dát jemu. Nebo je tady Bernard Vitkoš který by vám mohl poskytnout konkrétnější informace. Takže Branislave. Děkuji vám, pane předsedo. Pokusím se projít ty otázky tak, jak byly položeny. Poprosím Bernára, aby mě když tak doplnil. Za prvé, pan van Miltenberg. Co se týká problému IT. To je něco, co bylo zmíněno také v otázce číslo čtyři, myslím. Nemáme žádná konkrétní doporučení pro členské státy, co se týká problému s IT infrastrukturou, jak o tom mluvíme v odstavci 55, ale je to jeden z těch případů, který jasně spadá do ex ante kondicionality je potřeba mít systémy a kapabilitu v členských státech, včetně systému IT. Takže já si myslím, že to bylo v té ex ante kondicionalitě poměrně jasné uvedeno. Eh, budeme to mít v té eh, dodatečné zprávě, která bude zveřejněna ke konci tohoto nebo na začátku příštího roku. Druhá část pana van Miltenburka se týkala indikátorů a jejich propojení s Common Provision s e, eh, nařízením. Takže my říkáme, že to propojení tady je, ale ten hlavní problém pro nás je tu ten, že ty indikátory, těch indikátorů je mnoho a jsou příliš komplexní. Takže nemáme indikátory pro konkrétní program, máme různé indikátory, které měří, které měří stejnou věc jinak a to stěžuje jakoukoliv agregaci data srovnání výkonnosti. Tolik tedy k první otázce pak paní Krejl se ptala na princip partnerství a na to, zda byl oslaben tím, že místní orgány nebyly tolik zapojeny do vyjednávacího procesu, což je také otázka, která pak padla v podobné podobě později. My v této zprávě nekritizujeme my se na to nezaměřujeme výslovně v naší zprávě a respektujeme, že ta designační procedura je otázka pro členské státy. Členské státy musí říct komisi, tohle a tohle je podle našeho práva kompetentní orgán pro toto a toto. Co se týká kondicionality ex ante, to je velice důležité téma naší druhé zprávy. Je to jedno z hlavních témat té druhé zprávy. Nemůžeme vám k tomu říct více, protože příští týden k tomuto proběhne konfrontační řízení, takže možná se to ještě změní. Ale hlavní myšlenka té věci je ta, že inovace jako myšlenka je dobrá věc. Ovšem v terénu ten efekt zatím není úplně vidět. Jeden z důvodů pro to je ten, že eh, Tehdy to vždy někdo kontroloval, na, na, naposledy to někdo kontroloval v roce 2016, ale pak po roce 2016 tu ex ante kondicionalitu už nikdo nehlídal. Takže to by mohla být jedna z těch kritik, kterou najdete v té následné zprávě, která se bude zabývat přesně tímto tématem. Potom, pokud se nepletu, třetí otázka od pana Ropého a týkala se jaké už máme spoždění v implementaci programu. Samozřejmě to riziko tu vždy je, my jsme na něj opakovaně upozorňovali. Čím později jste, eh, se nacházíte v tom programu, tak tím spíše chcete acerbovat peníze a tím spíše uděláte chyby. Takže v tom s vámi souhlasím. Je zde určité riziko související s tím, v jaké fázi se aktuálně nacházíme. Ovšem řeší to první doporučení, tedy, že komise má navrhnout legislativní základ včas a má to být přijímáno včas parlamentem i radou. A opět, jak jsem řekl, k jednomu z předchozích dotazů, tyto principy partnerství jsou pro členské státy. Ty musí říct, kdo je partnerem v rámci národní infrastruktur, národních struktur, to je vnitřní záležitost, takže k tomu tolik Nevím, jestli to chcete ještě nějak doplnit. Eh, prosím tedy eh, velmi rychle a my pak dáme slovo komisi. So indeed we've discussed eh, partnership. Ano, my jsme o tom principu partnerství o jeho zavedení diskutovali. V podstatě všechny státy mají ta partnerství na rozvoj partnerských dohod ale to nebylo hlavní zaměření našeho auditu, tedy implementace principu partnerství jako takového. Rád bych poznamenal, že je těžké hodnotit kvalitu partnerství. Možná bychom mohli řešit nějak kvantitativně, kolik bylo schůzek, eh, kteří partneři se tam angažovali. Ale co se týká kvality partnerství, to by byla velká výzva. Velice to závisí na úrovni závazku, dojmu vlastnictví a to se těžko měří. Ale formálně členské státy, které jsme přeskoumávali, splnili ty hlavní požadavky, jinými slovy, že zavedli ta partnerství a zapojovali relevantní strany do dialogu. Já vám děkuji. Děkuji za všechny informace, za odpovědi. Takže vy apelujete na Evropskou komisi, aby eh, představila eh, svůj legislativní návrh na příští eh, období a to, mm, co nejvhodnějším termínu. Ano, já naprosto sdílím tento názor a také sdílím názor, že je třeba věci zjednodušit zjednodušit a mm, legislativní návrh, který přijde v vhodnou dobu, přiměřenou dobu a přiměřené zjednodušení, aby tady byly lepší podmínky pro budoucí programy. Ale jistě víte, jaké jsou zde problémy a jaká je nejistota, pokud jde o časové, časový harmonogram, o ty termíny. Je tady paní Kadriustál z DG Regio z Evropské komise. Chci se jí zeptat, co nám může říci k těm termínům z časového hlediska. Na pět minut, prosím. Uh, Děkujeme mnohokrát, pane předsedo. K té zprávě jako takové by komise chtěla poděkovat účetnímu dvoru za korektnost, objektivitu a za to, že říká, že komise bez ohledu na výzvy plynoucí z pozdního přijetí víceletého finančního rámce a tak dále eh, dokázala přímo všechny partnerské programy včas a že zaujala proaktivní přístup snažila se to spoždění eliminovat eh, na té právní, po té právní stránce. A je také dobře, když vidíme, že nejen procedurálně a časově jsme odvedli dobrou práci, ale že se komisi také podařilo vyjednat robustnější programy v souladu s prioritami EU 2020. Vzhledem k tomu, že je málo času, dovolte mi vyjádřit se k několika málo otázkám, kde byla komise zmíněna. Mnoho z toho se týká budoucnosti, což eh, nebyl tak úplně rozsah této zprávy a vzhledem k tomu, že náš generální ředitel přijde za chviličku, Možná eh, byste se na ty strategičtější dotazy mohli ptát jeho. Konec konců také bude příležitost příští týden diskutovat s předsedou komise eh, téma načasování víceletého finančního rámce, k čemuž je eh, kompetentnější on. Snad jen k otázce indikátorů. Ne, že bychom nesouhlasili eh, s účetním dvorem, je jich mnoho těch indikátorů a komise aktuálně eh, řeší eh, tu celou řadu specifických indikátorů pro jednotlivé programy. To je ta výzva. Máme stovky programů a ty indikátory, které jsou programově specifické, tak tam si všímáme, že různé programy mají často podobné indikátory, takže my se snažíme identifikovat, kde je nejvíc toho financování a které jsou ty nejčastější programově specifické indikátory, abychom se podívali na to, zda bychom mohli vyvinout, zda bychom nemohli vyvinout společné evropské indikátory na jejich základě. Pan Rope zmínil investiční mezeru 2 až 3 roky. Ve skutečnosti v aktuálním programovacím období eh, vzhledem k N plus 3 eh, po víceletém finančním rámci nám zbývá ještě 6 let. Takže máme ještě čas. Musíme se eh, podívat na eh, politiku soudržnosti, ne nutně programovací období po programovacím období. Podíváme-li se na čtyři programovací období za sebou, tak vidíme, že tok investic je poměrně stabilní, protože zatímco v jednom programovém období se právě začíná pomalinku, tak eh, druhé končí. V roce 2013 47 fondů eh, peněz bylo utraceno vlastně až v roce 13, 14 až 15, ale, takže to bylo pozdě, ale pomohlo to, jak si ustálit ten tok investic do regionu. Aktuálně eh, se koukám, eh, řešíme míru výběru projektů zhruba ve výši 30 až 40 takže v terénu se toho děje dost, zatím to však nedorazilo k nám v Bruselu. Co se týká Eh, zemí regionu NAC 1. Tady to je také otázka národního rozhodování a národní regionální politiky. Eh, komise je v tomto podporuje, ale členské státy musí mít vlastní národní regionální politiku a tu pak můžeme podporovat my. My nechceme nikomu nic vnucovat proti jeho vůli. A co se týká indikátorů obecně, eh, ráda bych vás odkázala zpět na tu zprávu článku 16, to jsme také představovali v tomto výboru. Bylo to přijato na konci roku 2015 eh, po konci vyjednávání o těchto programech a tam vidíte, že aktuální systém indikátorů je daleko lepší v porovnání s předchozími programovacími obdobími. A to tím, že nám pomáhá informovat vás a daňové poplatníky o tom, jak budou peníze utráceny. Takže teď máme daleko lepší propojení s plánovaným financováním, jak se to bude měřit a jaké politiky se za tím účelem provádějí. A ke konci tohoto roku představíme zprávy o tom, jak jsou tyto indikátory plněny. To je vše. Děkuji vám. Děkuji vám a děkuji, eh, že jste sem Eh, přišel a umožnil tuto výměnu názoru mezi vámi a naším výborem. Chci připomenout, co jsem řekl už na začátku majetek. Existuje samozřejmě výbor pro rozpočtovou kontrolu, který vykonává své povinnosti. A pak je tady také soubor všech ostatních výborů, které zajímají tyto eh, speciální zprávy, které doufám budou častější a přispějí k lepšímu využívání evropských fondů, konkrétně strukturálních. Děkuji. Teď si uděláme kratičkou přestávku na dvě minuty do příchodu pana Lometra.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 Bien. Nous poursuivons. Budeme pokračovat v našem programu. Prosím, posaďte se. Merci. Et nous avons le... Máme to potěšení, že dnes odpoledne na našem výboru vítáme pana Marka Lometra, ředitele DG Regio a to u příležitosti pravidelné výměny názorů. Jak víte, generální ředitel je nám k dispozici, aby odpověděl na všechny naše otázky. Diskusy si ale musíme trošku zorganizovat podle těch otázek, které nám připadají prioritní. A podle otázek, které podle našeho názoru potřebují vyjasnit. Dohodli jsme se tedy, že generální ředitel bude hovořit o nedávném sdělení komise o inteligentní specializaci a o současném stavu provádění programu politiky soudržnosti. Tím se vlastně blížíme k tématu výměny názorů, kterou jsme měli s Evropským účetním dvorem a také budeme hovořit o delegovaných aktech, které se týkají například eh, městských, tedy urbánních témat eh, u Evropského regionálního fondu. A možná i některé strategické otázky budou na programu, které se týkají soudržnosti, i když víme, že některé odpovědi nám poskytne komisařka Kretu. Takže dávám slovo, pak eh, dostanou slovo koordinátoři a pak další členové výboru. Pane předsedo, děkuji. Dobré odpoledne, vážení členové výboru. Já bych chtěl říct si jednu věc. k tomu tématu, který tady byl nastíněn, a to se týká sdělení. Myslím, že to je správný okamžik, abych se k tomu stručně vyjádřil. Já vlastně budu stručně hovořit o všech tématech, protože chci umožnit co nejvíce času na eh, diskusy. Ano, my jsme schválili sdělení o strategiích inteligentní specializace. Tak přesně název eh, sdělení nezní, nicméně je to zhruba jeho obsah. Schválili jsme to v červenci, těsně před letními dovolenými. Myslím, že alespoň podle komisařky Kretu a podle DG Regio Nejde o rutinní sdělení. Je to skutečně velmi důležité, smysluplné sdělení a já bych dokonce řekl, že to je strategické sdělení. Myslím, že to je jasný, jasné, jasný důkaz, že Inovace je eh, ústředním bodem naší politiky již nyní, již v tomto období. A že eh, takto chceme tuto ústřední úlohu konsolidovat i do budoucna. A chtěl bych eh, začít tím, že uvedu přehled tohoto sdělení. Myslím, že si asi dostatečně neuvědomujeme, jak velkých cílů jsme dosáhli prostřednictvím politiky soudržnosti. Myslím, že to je revoluce, v, kterou představuje tato strategie. Máme koncepci, která začala někdy kolem roku 2008-2009 v akademických kruzích a o méně než deset let později je Evropa v přední línii konkrétního provádění takových koncepcí a zbytek světa se na ně dívá, alespoň tak mi to dnes řekl jeden z otců zakladatelů těchto pojmů. A všechno je díky politice soudržnosti a konkrétně eh, podle principu podmíněnosti v politice soudržnosti, protože jedna z podmínek, která umožňuje vynakládat peníze do projektů inovací v oblasti soudržnosti, to je vlastně ten skrytý pákový efekt, který je k dispozici v této politice. A také je pozoruhodné, že je to jeden z případů podmíněnosti, kondicionality, eh, který eh, je všeobecně přijímán s nadšením a nemáme vůbec žádný problém ho uplatňovat eh, v Evropě. Máme přes 120 chytrých, inteligentních strategií specializace. a myslím, že můžeme být velice spokojeni eh, s touto změnou. Ale současně bychom si také měli jasně uvědomit, že jsme ještě tuto revoluci nenaplnili celou. Okamžitým imperativem je, aby tyto strategie byly živoucími dokumenty a byly používány jako reference pro definování konkrétních eh, průběhů projektů. To je odpovědností řídících eh, orgánů v celé Evropě. A je, tak, je to velice důležité. protože máme tady velké objemy finančních prostředků, které je možné prostřednictvím politiky soudržnosti eh, vynaložit. Eh, je to 70 miliard v nadcházejícím období. To je prakticky stejně jako v horizontu 2020. Eh, Pak jsou ale určité body, kde jsme ještě eh, všechny aktéry nevybavili ideálními podmínkami. Ještě ne. Já uvedu tři body, které se týkají zlepšení, eh, které nastane v nejbližší budoucnosti. Za prvé, zdravý základ eh, inovačního ekosystému. Všichni víme, že tyto systémy nejsou vždycky ehm, v souladu s potřebami, s potenciálem místních ekonomik. Je to otázka struktury, stimulů, přístupu k akademickému světu, k univerzitám, k akademiím, k výzkumným centrům. Aby toto bylo možné zlepšit, tak si myslím, že právě politika soudržnosti je zcela přirozeně velmi dobře vybavená. Rozhodně máme možnost, když si promyslíme kondicionalitu do budoucího období, máme možnost docílit mm, dobré strukturální reformy v těchto inovačních ekosystémech na začátku příštího období. Ale už teď bychom chtěli dosáhnout určité změny a to díky tomu, že máme společný přístup z DG výzkum, ta bude příslušným hlavním obla, oborem a tady jde především o zlepšení kvali, kvality inovačních systémů. A doufáme, že už teď dosáhneme významného pokroku. Druhá oblast pro zlepšení, to je velmi zřetelné, se týká eh, potřeby mít eh, inteligentní specializace, které nejsou introvertní, jinými slovy, koncipovány pouze jediným regionem a zahleděné pouze do jediného regionu. Chceme brát v úvahu reality světové ekonomiky, to, jak se světová ekonomika eh, rozvíjí, jaké jsou zde hodnotové řetězce a jaké jsou zde strategie, které umožňují eh, vytvářet eh, partnerské vazby v daných regionech. Vytvořili jsme Eh, tři tematické platformy. Eh, to jsou vlastně místa setkávání. A to na průmyslové přeměny, na energetiku a vidíme, že to nenabízí kapacitu pro regiony, které by opravdu chtěly společně investovat například do demonstračních projektů, eh, do nových eh, výrobních procesů, aby dali peníze dohromady a aby takový projekt realizovali společně. To je téma, na které budeme v nejbližší budoucnosti ještě hodně eh, přemýšlet, ale v nejbližší budoucnosti s využitím určité odborné pomoci kterou řídí DG Regio s těmi skromnými prostředky. se budeme snažit mobilizovat ty, kteří jsou nejnadšenější pro spolupráci. A konečně, a to si myslím, že je největší zkušenost s politikou u strategií na inteligentní specializace. Myslíme si, že tady je vynikající výchozí bod eh, pro regiony v průmyslovém přechodu, přechodném období. Eh, to není totež jako eh, regiony, které jsou v přechodu, ale Některé Některé z nich, které mají historické eh, obory, jako je eh, ocelářství nebo textilní průmysl. A když se snažíme předvídat eh, budoucí masivní změny, jako třeba i těžba uhlí, která nutně jednou skončí, tak si klademe otázku, jak jim pomoci, aby eh, se nově koncipovali, aby rozvíjeli nové ekonomické sektory. A myslíme si, že je to velká výzva. Myslíme si, že mnoho regionů v Evropě už se de facto desetiletí snaží o dosažení té nové koncepce. Myslíme si, že strategie inteligentní specializace jsou velmi slibným výchozím bodem a mnohem slibnější než to, co doposud bylo v této oblasti vyzkoušeno. A proto bychom chtěli zveřejnit výzvu k předkládání návrhů pro regiony, které mají takové charakteristiky a tím, abychom Eh, si zjistili, které regiony jsou motivovány a které by chtěli uplatnit takový, takovýto přístup. A také to eh, podpoříme všemi prostředky, které má, mají útvary komise k dispozici, které mají to know-how a které by mohly být užitečné i prostřednictvím eh, technické pomoci pro případné know-how zvnějšku. Tak, jak to vidíme my, to jsou ty hlavní body eh, v tomto sdělení o strategiích inteligentní specializace. To je to hlavní poselství v tomto tématu. My jsme pevně přesvědčeni, že prostřednictvím politiky soudržnosti se pouštíme do něčeho, co má obrovský potenciál do budoucna eh, co je vel, věcí, která čelí té velké výzvě eh, průmyslových eh, přeměn a tak, jak se to projevuje v Evropě v různých průmyslových oborech. Je to tedy věc, do které je dobré dlouhodobě investovat. To je přesvědčení, které, kterému jsme dospěli také proto, že vidíme, jak nadšeně se to přijímá na regionální úrovni a jak velká mobilizace se tady rozvíjí. Tolik tedy k tomuto bodu. Druhým bodem eh, o provádění programu. Tady je to možná trošku méně povzbudivé. Dostali jsme nejnovější soubor údajů a projekcí, tak jak nám to přišlo z členských států během července. A nemohu říct, že jsme příliš spokojeni s tím, co jsme dostali. Abych to řekl tady francouzsky, něco v tam je. Pozbudivé snad je to, eh, že posuzování projektů a výběr projektů tady udělal velký skok dopředu. Za posledních 12 měsíců 25 celkových eh, prostředků, eh, které jsou k dispozici pro dané období, to znamená vlastně na čtvrtina těchto prostředků, byla vyhrazena pro již vybrané projekty. To znamená, že jsme tady udělali velký kvalitativní skok, eh, protože před 12 měsíci to bylo jen 15%. A teď jsme udělali ten velký skok dopředu, že je to 25%. Samozřejmě, že nakonec by to mělo také vést eh, k nárokům na platby a ke konkrétním platbám. To méně pozitivní na celé věci dnes je, že když jde o konkrétní nároky na platby, tak eh, konstatujeme, že tady ještě hodně zaostáváme. A e, není ten náběh velmi dynamický. To povede k situaci, kdy, eh, kdy prostředky, které jsou k dispozici v rozpočtu na rok 2017, nebudou do konce tohoto roku využity. To je smutné. Ale taková je situace, ve které se nacházíme. To znamená, že ten proces dohádění, dohánění u konkrétních nároků na platby to ještě stále ne, není uspokojivé. Pokud je, jde o urbání inovativní akce, tak tady jsme předložili Evropskému parlamentu i radě návrh eh, nařízení v přenesené pravomoci, aby se rozšířila maximální délka pro inovativní eh, projekty u městských, tedy urbánních akcí, které vybíráme. To není retroaktivní. Bude to do příští výzvy k předkládání návrhů. To bude v listopadu. Ten příští, ta příští výzva pro předkládání projektu. A my jsme přesvědčeni s tím, jakou máme odezvu od měst a městských ehm, oblastí, které byly úspěšné při první výzvě pro předkládání projektů a které jiníž provádějí konkrétní inovativní projekty, eh, tak tedy od nich eh, dostáváme signál, že tři roky je trošku příliš krátké období na takovýto typ projektů. A, a eh, o jejich možné dopady ještě jinde. Takže toto navrhujeme eh, v návrhu aktu v přenesené pravomoci. To znamená, aby ta maximální délka byla prodloužena ze tří na čtyři roky. A pokud jde o komunikační akce, tak vám chci předložit konkrétní aktualizaci. Asi si vzpomínáte, že byl společný návrh pro akční plán, který by byl de facto eh, meziinstitucionální povahy a byl by závazný pro členské státy. To znamená, že výbor regionu, Evropský parlament na návrh komisaře Kretsu a Tyson. Eh, z naší strany máme plán a já bych chtěl uvést, že jsme hodně pokročili k dnešnímu dni. ve čtyřech bodech. První se týká eh, veřejných komunikačních kampaní, tedy to je vlastně taková klasická záležitost, eh, která se bude nazývat EU eh, e realizuje projekty v regionech. To je už v konečné fázi přípravy. To je společné úsilí komise, které se týká obecně investic, které dostaly podporu z prostředků EU. A to zahrnuje projekty financované z politiky soudržnosti a také e, financované z EFSI. A musím říci, že nás potěšilo, že projekty soudržnosti dostávají značný prostor v této kampani, komunikační kampani. Když například se dostanete na letiště Fiumicino, to je dost aktivní eh, letiště, tak tam uvidíte obrovský billboard konkrétním projektu. Já osobně si myslím, že to je dobře, když jsem to viděl, tak to Eh, na mě udělalo velmi dobrý dojem. Je to velmi působivé a přesvědčivé. Dosáhli jsme tedy značného zviditelnění eh, pro projekty financované eh, z Fondu soudržnosti. A, takže to je tato specifická kampaň EU Delivers in the Regions. Další ehm, cíl, dalším cílem je mládež. Eh, takže vybíráme ambasadory eh, z řád mládeže, kteří by prezentovali eh, tyto projekty a kteří by společně komunikovali prostřednictvím sociálních sítí. To by bylo tedy komunikace se svými vrstevníky. V nejbližších 6 až 12 měsících bychom chtěli rozjet eh, diskuse občanů o politice soudržnosti a co občané očekávají, že by v budoucnu měla soudržnost přinést. Vybrali jsme si k tomu partnera, to je organizace Eh, měst, eh, městských a místních zastupitelstev, eh, kde celkem očekáváme, že budeme mít asi 60 konkrétních di- dialogů občanů na téma politiky soudržnosti a to by mělo proběhnout nadcházejícím půl roku nebo roku. A pak ještě několik partnerství s vybranými sdělovacími prostředky, které by privilegovaně informovali o politice eh, soudržnosti a to opět v nadcházejících 6 až 12 měsících. Já eh, jsem velmi rád, že také Evropský parlament, eh, řada členů Evropského parlamentu jsou velmi aktivní na tato témata v současné době. Je to taková naše společná mobilizace, abychom eh, zvýšili povědomí o politice soudržnosti v současné době. Děkuji. Děkuji vám za toto vystoupení, které bylo konkrétní, jasné, strukturované. Uděláme si první kolo diskuse a to budou, dostanou slovo koordinátoři. Slovo dostane Lambert van Nistelrooy, který více než kdo jiný mezi našimi členy, členy našeho výboru, má velký náskok v té eh, inteligentní specializaci. Děkuji. Ale vážně, eh, eh, děkuji vám, eh, nebo blahopřeji vám k tomuto projevu, ke stavu Unii. My na to čekáme příští týden samozřejmě všichni a uvidíme, jestli Juncker bude takový řečný jako vy. A no, řekl jste to velmi jasně, myslím. Pokud jde o postavení soudržnosti a ty výzvy, které před sebou máme. Nedotknu se eh, eh, všeho, ale eh, jenom stručně. Rychlá specializace, chytrá specializace. Já si pamatuju, že za paní Hibner, než to převzal pan Hahn, my jsme tohle v podstatě měli jako nové postavení se vůči eh, digitální ekonomice. Ono se to tak trochu eh, dotýká eh, toho teritoriálního rozměru evropské politiky. Na jednu stranu tady máte horizont 2020, tomu se daří dobře. Všechna ta hodnocení teď ukazují, že je tady více eh, žádostí o peníze a stále více eh, výřečnějších evropských eh, studentů pracují na těch institutech. A, ale to uchycení v reálné ekonomice mm, zaostává. To je tedy závěr z, z tohoto hodnocení. Vy jste o tom něco říkal, ale mně chybí, že přejme je, z toho vyvodíte důsledky v horizontu 2020 nebo v eh, devátém rámci. To je jako skoro auto bez kol. Eh, ta kola jsou, ta spočívají v tom eh, sdíleném vlastnictví, v těch inovacích. A proto jsem začal s tím přístupem, pokud je o stav Unie, integrace v rámci komisy. Tohle my chceme. Protože pokud tady máte tyhle pilíře, ta eh, krásná slova o chytré specializaci, protože pokud je to něco o DG regio, tak eh, prostě eh, tam nám unikne ten cíl. Proto bych chtěl vidět, jak to komise dělá krok za krokem. Oni, jim, jim jasně eh, chybí to hodnocení a teď musíme udělat ten další krok, tedy integrovaně. To je úplně ta hlavní, hlavní věc, kterou jsem chtěl říct. Ta druhá věc se týká eh, toho sdělení. Já jsem velice eh, rád, že jste s tím začali. Společně s výborem regionů tady máme alianci pro regionální decentralizované aktivity v rámci koheze. A já si myslím, že tuto příležitost eh, bychom měli eh, využít k tomu, abychom ukázali eh, přidanou hodnotu naší politiky. Tolika lidem vlastně pomáhá naše politika a tolika podnikům, ale prostě dohromady se říká, že Evropa neplní své cíle. Říkáme, že je třeba začít s těmi lidmi, kteří si opravdu myslí, že to něco přináší. Podívejte se na program Erasmus. Ti mohli sledovat nějakou dobu jinde po Evropě. Čili eh, některé lidi bychom, eh, tě bych, ty by opravdu měli dostat příležitost, aby eh, promluvili. A taková iniciativa by byla skvělá. A posledně s tím, co říkal pan van Miltenberg za ALDE. No, pokusme se ty důležité iniciativy z Evropy, jako je Vanguard, zintegrovat. A pokud to e, nepřinese dostatek, abychom měli tuhle tu ekonomiku 4.0 e, k tomu tisku a e. prostě my nebudeme mít peníze na evropské úrovni, tak F si řekne, no tak tam to není dost konkrétní, oni přemýšlí, dělá se tam něco technické posouzení, je třeba nebude-li továrna, tak do toho peníze nedáme, protože to není dost konkrétní. Tak tady eh, něco trochu chybí na těch eh, vyšších evropských úrovních, abyste to zmínil. A myslím si, že musíme tady přijmout iniciativu. A ti, kteří jsou eh, na to připraveni, urychle, dejte do fast tracku, dejte jim přednost. My máme tady výkonnostní rezervu 21 miliard. A země, které Eh, vydali už 95% svých peněz, se nemůžou dostat na tuto rezervu. Ale že máme výkonnostní přístup. A ti, kteří to opravdu zvládají, se nemohou dostat eh, do eh, dalšího kroku. Jede se podle rychlosti toho nejpomalejšího. Tak se to prostě nemá dělat. Ti, kteří přicházejí s dobrými výsledky, by se měli dostat eh, do, eh, na přednostní kolej. Merci beaucoup. Pour... Děkuji vám za SAD. Je tady ještě Elena Žavtý. Elena? Ne? Tak EKR, chtěla by frakce EKR něco říct nikoli, tak pan Miltenberg. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, že jste přišel, pane Demetre, ehm, na náš výbor na začátku. Jsem si nebyl jistý. Já jsem velice rád za delegovaný akt k prodlužování těch inovačních akcí ve městech to je velice důležité, také to vlastně tu městskou agendu bude dále prohlubovat. A, a rád bych e, vyslovil naději, že se dočkáme pokračování e, po roce 2020 a doufám, e, že tam bude také víc finančních prostředků, protože inovace i ve městech Eh, společenské eh, výzvy, eh, to je velice podstatné. Potom ten pracovní dokument zaměstnanců k posilování inovací v evropských regionech. Ten dokument tak přichází v velice důležitý moment, protože, jak jste velice oprávněně řekl, ty regionální inovační strategie k chytré specializaci od roku 2014, tak to je nová koncepce, ale velmi úspěšná. E, lépe se to soustředí, lépe se věnuje pozornost e, inovacím v regionech a musí to vést k e, růstu v reálné ekonomice. Čili i po roce 2020 se v tom, myslím, musí po, o, o, o, kračovat. A pan Fandistroj zcela správně řekl, hovořil o té iniciativě Vanguard. Tady je eh, vlastně takové eh, eh, riziko. Částečně se to platí z, FT, z ale ty projekty jsou příliš velké na to, aby se platily z nadnárodních programů, čili tady je třeba nalézt nějaké řešení. Co byste říkal možnosti při návaznosti na program Interreg Europa, Europe? Myslíte si, Eh, že tohle by byla možnost? Ta druhá otázka eh, na to vlastně navazuje. Teď je tady možnost 15% eh, dostupných prostředků, například na EFCHO, nasadit mimo oblast programu. Já si myslím, že tohle se, tohle se používá velice málo. Možná těch 15% nestačí. Mohl byste k tomu něco říci? Bude možné tohleto prodloužit po roce 2020, eh, co tam čekáte. A potom třetí věc, eh, eh, řídící orgány, mohl byste je podnítit, aby to, to používali více. Článek 17, 70 už tohleto vlastně předpokládá. A potom ty přípravné akce, které umožňují v investice v do industriálních koncepcí, jako je například ten trojrozměrný tisk. Doufám, že eh, komise eh, to podpoří a to i následnými kroky a doufíme, že po roce 2020 eh, tady budou možnosti strukturálního financování tomu, co vy komise říkáte ve sdělení k meziregionální spolupráci, k stimulaci vzniku nových hodnotových řetězců přeshraničních protože to eh, je výzva Evropy, abychom eh, mohli konkurovat klastrům jinde ve světě. Merci infiniment pour cette... Děkuji za toto zajímavé vystoupení a za zelené. Pan Rope. už Děkuji, pane předsedo, děkuji vám, pane generální řediteli za velice zajímavé podněty. Díky za nové nápady a za to, jak je provádíte v rámci tohoto, tohoto finančního období. Ta strategie, kterou jste představil, ta chytrá finanční strategie není ještě tak známá. A já jsem přesvědčen, že bychom měli dostat přesnější informace, abychom se dozvěděli více o té strategii. A proto jsem se chtěl dotázat na to, kdo by měl o tyto informace žádat, zda eh, na místní úrovni komunity, nebo zda to mají být města, nebo kdo. Pokud máte tyto informace k dispozici, eh, mohl byste se s námi o ně třeba podělit? Já mám na mysli zejména eh, jeden případ, kdy litevská vláda která má atomovou elektrárnu, kterou aktuálně odstavuje a to v regionu vede k velké nezaměstnanosti, tak eh, dříve eh, se v tom regionu vyvíjely eh, nové technologie, málo se využívaly. A příslušné experty tam přitom máme. A měli bychom přece být schopni lépe využít eh, jejich znalosti a kapacity. Rovněž jste zmiňoval, že nejste příliš eh, spokojen s eh, použitím již disponibilních prostředků. ale s tím, přece s tím jsme konfrontováni pokaždé, že ty programy se implementují až příliš pozdě. A v rámci tohoto finančního rámce máme stejnou situaci, proto také děláme ty návrhy, ale implementace těch programů jaksi stále ne, se neděje. Takže já se chci zeptat, eh, co hodlá komise v tomto ohledu provést, protože tím trpí i naše hospodářství, zejména ty chudší regiony, které nemají třeba dva, tři roky žádné financování a podniky tam zkrátka jsou několik let bez práce a potom v těch zbyteč, zby, zbylých dvou, třech letech se musí dělat všechno honem, honem najednou. A my proto máme tak trochu dojem, že vlastně Evropská unie nic nedělá a pak od nás najednou vždy čeká maximum. A tím podle mě trpí pověst Evropské unie, takže bychom mohli přemýšlet o tom, jak ten finanční rámec řešit jinak. Samozřejmě v, v, tom, v souvislosti s tím nesmíme zapomínat ani na Brexit a jeho vliv na zdroje financování. Rádi bychom měli jednoznačnost Očekáváme od komise jasné stanovisko k tomu, co s těmito diskrepancemi co nejrychleji udělá. Děkuji a prosím kolegyně Rozu Damato za RDD. E e, děkuji, pane předsedo, a děkuji panu generálnímu řediteli. Já se chci soustředit především na tu část, která se týká provádění politiky soudržnosti 2014 až 2020. Jde o provádění programů v Itálii. O, Dostali jsme, eh, dostali jsme mm, všechny, všechno upřesnění k 30. červnu v roce 2017 a vidíme tam dost znepokojivé eh, aspekty. Od začátku programování je 72 miliard eh, dotací a komise zaplatila v podobě plateb 3,9 miliard. Eh, procento plateb a procento závazků je nesrovnatelné. Je to mnohem méně než průměr, který byl 24%. Je to horší ještě na Maltě a na Kypru než v Itálii. Ano, pravda, je tady pravidlo N plus 3, to znamená, že se dává o rok více orgánům, aby se zabránilo problémům. Ale my bychom chtěli zabránit tomu, že by tady bylo takové vlastně soupeření o co největší výdaje až koncem daného období. A e, měli bychom to spíše používat e, retrospektivně. Nemáme přesné údaje a ještě další věc. Eh, DG pro rozpočet potvrdilo, že 172 milionů eh, z minulého programování 2007 až 2013 a ještě také na program eh, Příroda a cestovní ruch. Takže eh, bylo by třeba vědět, zda dojde k nějakým eh, finančním úpravám v nejbližších měsících. Jak přistupuje DG Regio k těmto velmi pomalu plynoucím výdajům a jak se ověřuje situace mm, za období 2007 až 2013? Děkuji. Tím jsme skončili eh, kolečko, které eh, se týkalo koordinátorů a já ještě dám slovo eh, dvěma kolegům, než dám slovo řediteli. Ano, děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat za toto vystoupení od pana generálního ředitele, který hovořil o inteligentní specializaci. A chtěl bych také poděkovat z komisi za odvedenou práci, zejména na eh, téma sdělení z června nebo z července tohoto roku. Tento dokument ukazuje, že je velice důležité mít takovou strategii, aby každý region mohl posoudit své specifické konkurenční výhody a aby mohl také definovat své prioritní výdaje. A tady zejména velmi vzdálené regiony si mohou definovat eh, priority tak, jak to odpovídá jejich specifičnosti, biodiverzita, obnovitelné zdroje eh, energií. Ehm, tady všude je velký potenciál pro inovace a trvalé udržitelný růst. Eh, pane řediteli, já bych nicméně chtěl upozornit na výzvy, které tady ještě jsou a tak jako tom hovoří komise v tomto sdělení. Je ano, je důležité podporovat eh, spolupráci mezi regiony uvnitř EU. Ale chtěl bych říci, že bych také chtěl vidět, že se daleko více tato spolupráce rozvíjí eh, v rámci širšího zeměpisného útvaru, například eh, zámořské regiony Francie, ať už jsou v Tichomoří nebo v Atlantiku, a které sousedí s velkými regiony, tak mají velmi mnoho možností pro spolupráci. To ještě zdaleka není dostatečně využíváno k dnešnímu dni. A já tedy bych si přál, aby se posílila meziregionální spolupráce ještě za rámec hranic EU. Děkuji. Děkuji Louis Josefe a ještě Andrej Novakov. Děkuji, pane předsedo. Pane řediteli, děkujeme, že jste přišel. Vaše jednoduché a srozumitelné vyjádřivo eh, v souvislosti s komplexními tématy nám vždy pomáhá, zejména co se týká soudržnosti. Padla zde řada otázek. Ehm, hodně se tu mluvilo o té takzvané chytré specializaci. A já se pokusím se na to podívat odinut. V případě příštího programovacího období se tomu totiž nevyhneme. Mnoho místních orgánů, regionálních orgánů se nás ptá, jak bude vypadat politika soudržnosti po roce 2020. Dovolte mi něco citovat, jistě na to zareagujete. Za prvé, co si myslíte o možnosti, eh, že by ty eh, decommitted zdroje z těch pěti strukturálních fondů zůstaly v těch fondech a nebyly odesílány zpět členským státům. Za druhé, jak máme dnes ohodnotit myšlenku využívání single rulebook, co se týká všech pěti fondů, za účelem zjednodušení a lepší regulace v oblasti soudržnosti. Říkám dnes, protože eh, jsem měl tu čest slyšet váš názor před několika měsíci, ale vzhledem k dynamickému prostředí, v jakém žijeme, eh, jsem si jist, že se situace změnila. Děkuji vám. Děkuji. A také já bych eh, chtěl přednést několik poznámek a položit jednu otázku. První poznámka. Je pravda, že ta eh, úroveň absorpce je dost nízká a to vytváří problém. V této době, kdy si znovu klademe otázku, jak by měla vypadat regionální politika a eh, kdy je teda celá řada nejistoty no, o situaci po roce 2020. Vytváří to tedy um, takový problém z hlediska situace a nálady. Za druhé, ne vždy se poučíme z minulosti. Já jsem také členem rozpočtového výboru. Vidíme, že rozpočet na rok 2018 <clears throat> tady vlastně zaznamenává pokles a víme, že pro nadcházející roky eh, tady přijdou platby. A je tady riziko, že opět eh, upadneme do krize plateb a nenajdeme řešení, které je trvalého rázu. Takže to znamená, že se nejsme schopni poučit z minulosti. A třetí poznámka. Ta se týká roku 2018. Vzhledem ke celé této situaci, máte nějaké obavy um, o tom, že ehm, máte už teď nějaké představy, které vám umožní říci, že tady bude velká míra uh, vstupu ex ofo. Takže Děkuji, eh, děkuji a budete mít prostor pro odpovědi. Eh, eh, Pane předsedo, vážení členové, já vám děkuji za tyto velmi rozmanité otázky, za velmi rozmanitá témata, která jste přednesli jsou veskrze velmi relevantní a některé jsou, řekl bych přímo, nejtěžšími otázkami, eh, které dnes máme. Pan Van Nistelrooy eh, položil těžkou otázku. Když eh, Horizont 2020 a politiku soudržnosti položil takto vedle sebe. Jistě nečekáte, že eh, jedno z výhodním oproti druhému, to není mou úlohou, ale chci velmi upřímně říci, co vidím jako přiměřenou a slibnou cestu vpřed. Já jsem se zúčastnil eh, oběda eh, na radě eh, pro mm, konkurenceschopnost. A to je také zajímavé. Já jsem byl překvapen, když jsem slyšel, že to, co se odehrává konkrétně v členských státech, že se uznává absolutní potřeba mít postup ze zdola nahoru v oblasti inovací. To znamená, že přímo aktéři, eh, přímo aktéři v terénu, ti, co dělají ekonomická rozhodnutí pro soukromý sektor, podnikatelé, ti potřebují ti potřebují být velice jasně začleněni do celého procesu definování strategií, protože nakonec eh, to jsou právě oni, kdo budou či nebudou naopak modernizovat ekonomiku. A když ji nebudou modernizovat, tak my všichni za to zaplatíme. Máme velké potřeby pro postup ze zdola směrem nahoru, pro přejímání technologií a uplatňování technologií. Vy jste uvedl, a to je velice eh, pravda, že iniciativa Vanguard, eh, když tady máme konkrétní eh, představy, tak bychom měli uvést technologii 3D. vytváření určitých Eh, předváděcích demonstračních eh, eh, center pro předvádění technologie 3D. Technologie 3D má obrovský potenciál pro všechny oblasti ekonomiky. Není to specifické pro jen určité ekonomické obory. A mm, takové technologické aspekty, ale také přísliby obnovy různých sektorů to rozhodně, tomu rozhodně může inteligentní specializace pomoci. Může jim pomoci integrovat se do výrobních procesů. Uvedl příklad eh, obuvy. Případ, příklad obuvy. Před deseti lety byla obuv, obuvnický průmysl, eh, byly považovány za eh, sektor, který už za pár let skončí, protože tady byly eh, větnamské, čínské boty, které byly dováženy a co se stalo s tradičním eh, obuvnickým průmyslem eh, Marke, což byl největší výrobce obuvy v Evropě a pro Evropu po celé desetiletí dříve, než Eh, došlo k zavalení trhu azijskými eh, výrobky. Eh, bylo to dva regiony, jeden region v Portugalsku a tam je teď mnohem lépe. lépe. Proč je tam ta situace lepší? Protože oni částečně si dali novou podobu, změnili mm, hodnotový řetězec a právě použili disruptivní technologie, především tisk 3D. To dokazuje, že rozhodně, když přemýšlíme o moderní průmyslové politice, tak rozhodně eh, bychom neměli odpisovat eh, tradiční obory eh, a myslet si, že prostě je to jejich konec a budou nahrazeny jinými. Ne, tak to nefunguje v reálném světě. A to si myslím, že tedy chytrá specializace, přístup mm, ze zdola nahoru, to je velice důležité proto, aby evropská ekonomika maximální míře využila současné eh, technologie a začlenila je. Mm, to není věc, kterou může udělat Horizon 2020. To není kritika Horizontu 2020, ale upřímně řečeno Horizon 2020 to udělat nemůže, protože ten nemá Eh, takovouto funkci. Ale samozřejmě já jsem plně přesvědčen, že je tady potřeba postupovat i ze zhora dolů, to znamená ze strany výzkumu směrem k výrobě. Já vždycky zdůrazňuji, že je tady komplementarita. Potřebujeme obojí eh, v Evropě. A já tady nechci stavět do protikladu tyto dva postupy. Evropská ekonomika potřebuje obojí. Tyto oba typy přístupu. Ze zdola nahoru i ze zdola, i ze zhora dolů. A teď eh, já jsem nevěděl, že vy přemýšlíte o tom, že byste navrhli přípravnou akci která by mohla být vlastně takovou vanguardou, takovým předvojem. Ehm, já nevím, jak to tady přesně rozlišujete. To je bez mikrofonu. No, já jsem velice rád, že to uvádíte, protože já se na to rozhodně podívám. Ale dovolte, abych tomu řekl dvě věci. Za prvé, jak už tady také zaznělo, máme tady mezeru v našich nástrojích. A tou mezeru do budoucna musíme zaplnit. Vidím dvě možnosti, jak bychom to dnes mohli udělat. Aha. Myslím, že obojí jste uh, uváděl pane kolego. Za prvé je to možnost eh, vlastně přístupu ETC, ETC. Máme tady některé prostředky, které jsou eh, k dispozici na centrální úrovni. Komise udělá výzvu k předkládání návrhu s určitými podmínkami. Eh, a tolik regionů minimálně se musí spojit a podobně. A pak tady bude něco pro ně k dispozici. To je celkem jednoduché a myslím, že je to i celkem um, přitažlivý přístup. Druhý přístup by bylo ponechat to v decentralizované podobě eh, na všech jednotlivých eh, aktérech a udělat eh, věci snažší udělat s naší eh, přijetí nebo mm, určitých prostředků z našich programů v určitých eh, mm, územích. Ano, přemýšlíme o obou možnostech. A moje druhá poznámka zní, co teď a nyní, teď a tady. Teď a tady jsme právě začali s trialogem o návrhu Omnibus. Komise neudělala žádný návrh pro změnu článku 70, o kterém jste hovořil. A mezi radou a parlamentem ještě není schoda u otázky omnibusu. A to je možná také věc, eh, o které bychom ještě měli přemýšlet. Zdá to je ten správný okamžik, aby se rozvolnili ta omezení, která doposud existují pro použití části operačního programu pro Eh, výdaje mimo váš zeměpisný eh, okruh. Já to tady uvádím dnes s tím, že hm, prostě o tom stále ještě uvažujeme. Nemyslím, že dnes eh, je tento problém, protože regiony zatím využily nuly, takže tady není problém limitu. Problém je, že regiony by měly získat záruky o tom, že peníze budou dobře využity, že budou je někomu jinému. To je trošku zneklidňující. A myslím, že také musíme uznat, že i politicky je to obtížné když eh, musíte jako člověk, který rozhoduje, jako řídící orgán, když musíte vysvětlit, že prostě část peněz půjde někam jinam, i když jste přesvědčen o tom, že je to v zájmu tého, toho regionu. A asi bychom měli pracovat na tom, že se prostě nebudou dávat eh, nějaké omluvy pro regionům eh, za to, že nevyužili prostředky. Také hovoříte o eh, urbání dimenzi a budoucnosti. Ano, to je pro nás velké téma. My hodně investujeme do eh, agendy EU pro města. Jisté je, že potřebujeme ještě důkladně promyslet, kam se budeme dále ubírat ano, máme tady přístup podle článku 7 s tím, že tady je 5% eh, minimálně. A musíme tedy zvážit, jakým způsobem budeme přistupovat k té konečné eh, snaze dát eh, moc městům v programovacím období. pan Rope. E, pokud je o strategie inteligentní specializace, vy se kladete otázku, zda o tom lidé vědí. Já doufám, že ano. Ale rozhodně to záleží na tom, na jaké úrovni se rozvíjí taková strategie. Pokud je u Litvu, pokud se nepletu, tak tam je jen jedna národní strategie. Pokud se nepletu ale myslím, že to tak je. To znamená, že tady je národní proces eh, pro objevy podnikatelů, pro předložení eh, veřejnému sektoru, úřadům, univerzitám, výzkumným centrům a soukromému sektoru. A také občanské společnosti. Ano, když se stane, že e, na národní úrovni se ne všichni na tom podílejí, ano, může se stát, že o tom pak všichni neví. A když je tady regionální úroveň a když je to dobře zorganizováno, tak je možné jít e, za rámec jenom takovýchto zájmů. Eh, jasných zájmů, potřebujeme transparentní proces, to je jisté. A když proces je dobře organizován, tak pak v podstatě všichni ti, kdo by o té strategii měli vědět, tak o tom vědí, protože eh, ta je přípravný proces eh, vlastně zvolil právě takovou strategii inteligentní specializace. V každém případě ale bychom o tom měli vědět, protože, jak říkám, to je tedy na odpovědnosti řídících orgánů. Ty by měly dát peníze do inovací tam, kde ta strategie je. A e, výzvami o Eh, přihlášení se by samozřejmě měly být taková zaměření na strategie eh, inteligentních specializací. To by eh, bylo velice přirozené, jak tu strategii a její obsah stanovit pro ti, kteří alespoň v této fázi už propagují Eh, výzvy. Uvádíte příklad eh, zavření eh, atomové elektrárny. Ano, to je velice relevantní a přesně se to týká toho, co jsem říkal. Chtěli bychom použít strategie inteligentní specializace jako takový výchozí bod pro proces ekonomické transformace. Já jsem uvedl příklad eh, uhelných regionů. Jak víte, místo předseda Ševčovič to jasně eh, uvedl jako téma. A také to platí pro ten příklad, který jste uvedl vy. A v případě Litvy, tak tam možná by byla potřeba pro více místních strategií, které dnes eh, ještě neexistují. to Uh, eh, pan Van Nistelrooy eh, se ptal ohledně rychlosti dokumentace. Eh, budeme opravdu eh, schopni vyvést, vyvodit nějaká ponaučení? Já si myslím, že dnes nejznepokojivější rozměr eh, situace, ve které jsme, je, že se přibližujeme hodně těsně a možná, že předseda Juncker o, o tom a, bude hovořit ve svém projevu o stavu Unie a, ohledně těch návštěv, tedy návrhů MFF. Blížíme se tedy e, velice k rozhodující debatě. E, samozřejmě začne e, to vnitřní rozpravu v komisi ohledně struktury MFF. Jo, ohledně alokace na jednotlivé instrumenty. A je jasné, že v takovém období není vhodné dělat dojem, že jednáme příliš pomalu, že někteří by řekli, máme moc peněz a tak dále. Čili eh, tohle mě eh, nejvíc znepokojuje v této fázi. Ale máte taky eh, pravdu, že tohle je oznámení eh, té konečné vlny eh, platebních žádostí. Kdy to přijde? 2020, 21, 22, 23. Až už bude Unie mít 27 členů, ne 28. Takže ano, eh, tady nás pravděpodobně čekají v budoucnu problémy. Ptali jste se, jestli eh, to znamená, že jsme eh, nevyvodili, nevyvodili všechno ponaučení z minulosti. Já bych vám eh, rád připomněl, že nebyl nápad komise jít do N plus 3. My jsme přesně věděli, proč. Evropská rada chtěla, aby platby se posouvaly pomalu v tomto období ten stávající rámec zavádí nulovou kázeň, protože když se vezmete N plus 3, všechno předem, eh, padly předem a tak dále a tak dále, N plus 3 eh, v podstatě znamenají N plus 4 nebo až N plus 5. A to teď sklízíme jako tyhle plody. Všichni máme eh, zkušenosti s veřejným sektorem veřejný sektor prostě eh, postupuje co nejpomalejším způsobem. Já si myslím, že to je jasné ponaučení do budoucna. A doufám, že na to nikdo nezapomene v rámci příštího MFF. A komise, eh, jako si se... jasně eh, v tom dokumentu o budoucnosti evropských financí, že chceme opět větší disciplínu do budoucna. A dokonce ještě víc. A to je věc, eh, kterou eh, si musíme vzít z, toho, z tohoto období. Opravdu se musíme pokusit eh, zajistit hladké přechody mezi jednotlivými obdobími, aby to nebyl systém stopenku. po vytvořit nový systém, po dvou letech se začnete zamýšlet nad projekty a tak dále. Ne, prostě musí být to takový kontinuální proces máte připravené projekty, některé projekty eh, se vám podaří profinancovat v rámci minulého období, další půjdou okamžitě do eh, dalšího období. Eh, kvůli tomu není třeba revolučně přebudovat celý systém. Já si myslím, ano, je třeba to zjednodušit a tak dále, ale neměli bychom znovu objevovat Ameriku úplně od začátku. A každopádně eh, bychom měli eh, využít určitý pohyb eh, v těch nahromaděných projektech na konci toho období, abychom rozjeli i mm, ty projekty na začátku nového období. Bylo by to lepší i pro ekonomiku, aby no, vlastně dva, tři roky ležela půl dolarem, abych tak řekl, bez investic. Takže ten signál jsme, myslím, vydali jasně v tom eh, našem dokumentu k budoucnosti eh, evropského financování. Brexit. Vy jste, myslím, hovořil o tom statistickém defektu eh, Brexitu. Je to tak? Jestli jsem to pochopil správně. Já myslím, že už jsme vám sdělili, že ten statistický efekt Brexitu bude, hmm. že průměrné HDP na hlavu v EU klesne o asi procento. Což zase není tak významné po statistické stránce. Myslím si, že to eh, řekneme i ve zprávě o soudržnosti eh, té, která bude eh, se vydávat jednou za tři roky. Teď eh, vyjde na začátku října, budete mít co číst, bude to mít nějakých 300 stránek. Myslím, že tyhle informace tam taky budou. Pane Mateo, já vám zatím jsem schopen říci, eh, Tiskovou procesu uzavírání všechny státy musí poslat eh, procesy, tedy závěrečné implementační zprávy do března. My na to potom máme pět měsíců na zareagování. V těch nejjednodušších případech jsme, a není jich mnoho, eh, jsme už rozeslali dokumenty o uzavření. Je jich pár ze všech těch programů, není jich mnoho. A u těch ostatních jsme požádali o vyjasnění, o dodatečné informace a tak dále. Takže v takové jsme teď fázi. A to znamená, že letos mnoho programů z roku 2007 až 2013 neuzavřeme. Opravdu no, ne, nemnoho. A největší část čekáme, že se uzavře v letech 2018 a, a ještě docela, 19, docela dost z nich až v roce 2019 a tam doufáme, že už, že už to bude všechno. Potom jste chtěli informace k eh, retrospektivním projektům. To vám samozřejmě můžeme poskytnout. Na v italských regionech ano, bylo eh, řada retrospektivních projektů v Itálii. Nemám ta čísla, ale určitě Tyhle informace jsme schopni poskytnout. Obecně řečeno, myslím, eh, že vaše eh, připomínky poukazují na některé eh, slabé stránky, pokud je o administrativní kapacitu. A je to taková připomínka, že bychom se měli tam snažit a my se opravdu snažíme. pomoci s tou administrativní kapacitou prostřednictvím technické pomoci a také eh, tematickým cílem 11. A když se na to podívám, tak se mi zdá, že eh, ta práce nebude dokončena do konce tohoto období a budeme muset pokračovat i v eh, období nadcházejícím. la coopération euh, à l'intérieur de, de, de Ano, pokud jde o mm, ten zeměpisný okruh, to bude eh, v budoucím sdělení o obnovené strategii. Velmi konkrétně eh, to znamená, že v této chvíli zkoumáme současnou situaci z hlediska možných kombinací různých fondů. A vidíme také konkrétní problémy. Vy asi znáte situaci kolem konkrétního projektu ehm, čištění ehm, odpadní vody. A to se týká ehm, ostrova svatého Martina. Tady by svatý Martin měl poskytnout část financování eh, prostřednictvím eh, ED a ta, ta nizozemská část a ta francouzská část ostrova. To je vlastně první takový projekt eh, tohoto typu, který existuje. Ale je tady najednou obrat u jednoho z partnerů a to se vůbec samozřejmě nemá nic společného s daným projektem, co pak způsobuje velký problém. Eh, teď nemluvím o politických problémech, ale o problémech praktických u takovýchto kombinací. A to nás vede k tomu, že se snažíme najít snadnější systém. Eh, takových společných projektů mezi um, územím um, Unie a pak případně územím mimo EU. Pokud jde o, o tu novou strategii, tak ta by také měla eh, být k dispozici kon, koncem října, před koncem října. Recycling of... Pan Novakov, eh, potom eh, recyklace těch eh, fondů, které byly vyřazeny, hm, tak komise v zásadě přišla s návrhem Omnibus. Rada je velmi zdráhá. Ten trialog to možná změní, ale tohle byla každopádně to byl náš první návrh a my jsme chtěli obecnou rezervu která by se dala použít kdekoliv v rozpočtu EU. A komise si pořád myslí, že tohle by bylo eh, velice eh, důležité eh, zlepšení pro rozpočet. Jednotná pravidla. Opět zamyslete se nad tím, reflexním dokumentem, no podívejte se na něj, my jsme to tam zmínili, myslím v pozitivním světle. Ale je to pořád eh, jako dokument k zamyšlení, nic jiného. Nejedná se o jednoznačné stanovisko. Nicméně my každopádně tlačíme eh, tímto směrem, pokud to jenom jde. Protože víme, že pro zjednodušení je to nezbytné. A jde to i na rámec ESIFu. Máme eh, stejná pravidla o státních eh, podmínkách, Horizont 2020. A teď se ještě vracím k otázce absorpce, stročně. Ano, mě by se Eh, moc líbilo, kdyby tady byly rizika eh, o tom, že by tady bylo něco zamítnuto exofo. To by znamenalo, že tady je velká mobilizace ze strany státu, no ale bohužel, jak jsem vám řekl, když se podíváme na mechaniku N plus 3, tak jak to nyní funguje, ani nemluvíme o N plus 3, dokonce o N plus 4, N plus 5, tak bohužel, bohužel vůbec nevidím, že by tady byl v roce 2018 takové, takové riziko. Naopak je tady tlak na členské státy, aby seriózně urychlili eh, postup. Děkuji vám, pane řediteli. Děkuji vám, pane generální řediteli, za toto velice konkrétní diskusi, velice dynamickou diskusi. A já jsem přesvědčen, že to umožnilo eh, našim kolegům udělat si jasnější přehled o těch otázkách, které nás trápí eh, a budou nás ještě dále trápit. Eh, v úvodním slovu jste hovořil o návrhu aktu v přenesené pravomoci, o inovačních akcích Eh, ve městech. Říkal jste, že by tam ten termín byl prodloužen ze tří na čtyři roky. A řekl jste také, že náš parlament může předložit námitku do dvou měsíců, anebo žádat ještě o dvouměsíční lhůtu k zamyšlení. Všichni kolegové dostali informace od sekretariátu a vyslechli jsme také vysvětlení od generálního ředitele. Já vám navrhuji, na základě toho, co jsme vyslechli dnes odpoledne, abychom nepředkládali námitku. Ptám se, jestli někdo namítá něco proti mému návrhu. Ne, zdá se, že tomu tak není, takže vám děkuji, pane generální ředitele, a já doufám, že se e, zase příště sejdeme a hlouběji probereme některé aspekty. Děkuji a budeme pokračovat v zasedání eh, našeho výboru. Ponecháme minutku um, různým osobám, které potřebují odejít ze sálu. A vyslechneme pana Hetmana, kterému děkuji eh, za trpělivost. Pan Hetman nám předloží velice zajímavý, eh, zajímavou zprávu o Evropském sboru Solidarity. Máte hned slovo. Děkuji srdečně, paní předsedající. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Nebylo eh, třeba eh, trpělivosti, protože s vámi souhlasím, že eh, předcházející debata byla nesmírně zajímavá. Ale teď k Evropskému sboru Solidarity. Tohle je už naše druhá rozprava k tomuto tématu. Na předchozím zasedání výboru jsme si vyměnili názory k dokumentu eh, předkládanému Evropskou komisí. Všichni jsme se mohli setkat, eh, tedy eh, seznámit s tímto dokumentem a všichni víme, oč jde. Nechci se opakovat, takže se dnes zaměřím na to, jak ten dokument vypadá teď po mých pozměňovacích návrzích. Nebudu hovořit o, o jednotlivých pozměňovacích návrzích, spíš bych obecně představil situaci. Já bych zaprvé byl rád, aby ten dokument nesl eh, takové eh, znamení, eh, nebo aby odrážel tu vážnou povahu, která vyplývá z regionálních a lokálních aspektů, protože konec konců ti mladí lidé, kteří mají v rámci dobrovolné stáže nebo praxe, mají působit pro, tedy na, na místní úrovni. Proto je eh, podstatné, aby ten dokument potrhl eh, silně ten eh, regionální a lokální charakter. Například pokud jde o situaci, v níž se tam hovoří o tom, že celá ta myšlenka a zboru, ta idea a to financování musí být společné s programy v jednotlivých zemích, tam byla tečka a já také říkám, že to musí propojené s programy na úrovni regionální a lokální, protože konec konců eh, ten, eh, ty, ty stáže a praxe mají být ve prospěch eh, obcí, no, tedy ve prospěch místní úrovni, místních společenství. Další věc, na kterou jsem upozornil už eh, při předchozí eh, debatě na zasedání výboru, je pro mě velmi důležitá tedy věc a sice byl to návrh, eh, aby ten poměr 80-20, čili volontariát 80% rozsahu tohoto nástroje 20% bude tvoření nových pracovních míst, tak navzdory všemu bych ten bych, bych to těžiště eh, přesunul pro, eh, na, na tvorbu um, pracovních míst pro, mladých, eh, pro mladé lidi. To je velice důležitá věc, přidaná hodnota, zejména v zemích, kde mm, někde je nezaměstnanost mládeže dramaticky vysoká, zejména u těch mladých lidí, o kterých se hovoří v tomto dokumentu od 18 do 30. Proto navrhuji, aby nová pracovní místa reflektovala 30 To je druhý eh, pozměňovací návrh. Potom eh, se tam, eh, nebo se tady v parlamentu hovoří už dost dlouho o v, v situaci nesvéprávných. Už komise hovořila o usnadnění jejich pozice nebo jejich situace. A pokud jde o Evropský sbor Solidarity, tak Hmm, tady je samozřejmě nezbytná eh, sociální pomoc, ale eh, my bychom tady měli prostě v pětce mm, zmínit konkrétně, že se jedná o tedy eh, nesvéprávné, protože aby tady nikdo neměl žádné pochybnosti. V sedmém pozměňovacím návrhu bych upozornil na to, že v tom dokumentu se navrhuje, aby ta spolupráce, realizace projektu solidarity eh, se eh, omezila až na pět partnerů. Já bych hovoril, že eh, by, myslím, že by tady neměl být omezený počet, ale že by to měla být přeshraniční spolupráce, nadregionální spolupráce. Já nevím, proč bychom to tady měli stanovit. Praxe ukáže, kolik partnerů by mělo takový projekt realizovat. Možná, že časem to budou dva, tři, ale nebo také šest a sedm jich bude, nevidím důvod proč omezovat eh, tuhle věc. Chtěl jsem také upozornit na eh, aspekt, který eh, tady teď v tom dokumentu není a na který budu chtít upozornit při další práci. Vyplývá to z něčeho, co se stalo v praxi, bohužel v, za poslední měsíc a půl. Já konkrétně myslím zemětřesení na ostrově Kos v Řecku. Tragické zemětřesení, protože tam došlo k úmrtím, ale potom také tragické události, které došly, ke kterým došlo v Polsku, kde na severu jsme měli velmi intenzivní vítr a srážky. Hmm. Ten instrument eh, funguje od eh, června a já jsem se rozhodl jej využít. A chtěl bych upozornit eh, společně s místními úřady a v Polsku a v Řecku, že mohou využít takovéhoto volontariátu, takovýchto praktik lidí, kteří přijedou prostě pomoci v situaci takovýchto živelných katastrof. Ono se najednou ukázalo, eh, že ten stávající eh, systém, který funguje, eh, by vedl k tomu, že první dobrovolníci by dorazili do, na, na ta místa v únoru příštího roku. To bylo jasné už v době, kdy jsem předkládal ty pozměňovací návrhy. Budu na to chtít upozorňovat i dále, protože ten aspekt náhle, rychlé pomoci Mm, tady nemá význam eh, v eh, případě eh, pomoci ze strany své svéprávných lidí a nějaké, nějaké pomoc jejich domovům. To samozřejmě tam, se to může, tam to může počkat, ale pokud jde o, o ty přírodní katastrofy a dobrovolníci, kteří pomáhají při katastrofách a jejich bezpečí, tak eh, ta pomoc musí přijít velmi rychle, zejména eh, při takovýchto akcích, protože tehdy je ta pomoc nejpotřebnější. Proto při další práci nad eh, tím dokumentem budu chtít konkrétně upozornit na ten proces, že i na, na, na to, že je možné použít eh, tu eh, dobrovolnou pomoc v náhlých nepředvídatelných situacích a o kterých v tom prvotním eh, dokumentu a v tom eh, prvním náčetu Evropského eh, sboru Solidarity eh, v autoři eh, vlastně už přemýšleli. Těším se na rozsáhlou debatu a, doufám, že otázka pozměňovacích návrhů po naší dnešní debaty, že ty pozměňovací návrhy budou už přicházet i od kolegů. Každopádně bych chtěl poblahopřát představitelům komise, protože přišli s velmi dobrým dokumentem který eh, bylo vlastně těžké eh, nějak upravovat, už jsou to spíš jenom takové eh, technické organizační připomínky než nic, něco jiného. Děkuji. Merci beaucoup pour... Děkuji za tuto prezentaci. No, musím říci, že to je tak, že Evropská unie díky takovýmto závazkům může získat sympatie. A nechci to příliš zdůrazňovat, ale příslušným výborem je výbor pro kulturu. A já děkuji našemu kolegovi, který ve svém návrhu stanoviska zdůraznil místní kolektiv, komunity, regionální dimenzi. Ano, tímto získává skutečně přidanou hodnotu a bude to zajímavé pro výbor pro kulturu. A teď ještě stínový zpravodajové za socialisty. Grazie, presidente. L'argomento in discussione. Děkuji. Pane předsedo, toto téma, podle mého názoru, je velice důležité. Jeden z důvodů je, že v rámci Evropy konsolidujeme myšlenku solidarity, nutnost integrace, chápání rozdílů. Žijeme v době, kdy se objevuje hodně nacionalistických eh, ideí, a to přesvědčuje mladé lidi, aby eh, viděli Evropu ne jako příležitost, ale spíš jako takové zrcadlo dějin. A tento nástroj je podle mě užitečný proto, že může tento trend eh, zvrátit. V podstatě jde až k samému srdci té kultury, jakou Evropský parlament podporuje. Eh, chci však říci několik málo bodů věcí, o které se obávám. Nejde o ten nástroj jako takový, to je, myslím, eh, vítané a věřím, že do budoucna bude účinný, ale máme zde určitou potřebu přesněji definovat, co myslíme tím dobrovolnictvím a jak to celé zapadá do naší politiky pracovního trhu. Jedná se o téma, které může přivá... při... sebou přinášet kontradikce a nedorozumění. A je zde riziko, že narušíme vyváženost toho systému jako celku. Pokud eh, lidé, někteří lidé, a budou takový, kterým to nebude vůbec vadit, nabídnou svůj čas bezplatně, tak já si říkám, jestli třeba nebudou, eh, jestli se třeba nezačnou ptát na určité věci a já asi nejsem jistá, že jestli sem dáme nějakou část o práci a pracovních místech, zdá se to nebude tlouct Eh, tedy ta otázka zaměstnanosti versus otázka eh, dobrovolnictví. Protože lidé eh, třeba toto budou vnímat jako možnost, jak najít novou práci. Takže já si myslím, že musíme postupovat velice opatrně. Musíme si jasně stanovit, kdo je za co zodpovědný v členských státech. Jak přesně toto všechno bude organizováno. Takže to není tak úplně jednoduché téma. Myslím si, a zaznělo tady už od kolegů, že je potřeba dát odpovědnost i, té, i těm místním samozprávám, podobně jako regionálním samozprávám. Ty místní samozprávy potřebují plně chápat, o co tady jde. Takže Ať už si mladí lidé vyberou jakýkoliv obor, od ochrany životního prostředí, po péči, o, eh, o ostatní, tak musíme zajistit, že to bude naplánovatelné ze strany místních samozpráv v rámci regionu, v rámci obcí a v rámci zdrojů. Většina těchto prostředků totiž bude muset pocházet z již existujících programů. Programů komise nebo EU. A můžete si být jistí, že to povede k určitým rozporům, k určitým problémům, zejména eh, až eh, ostatní uvidí, že se berou z jejich rozpočtu peníze pryč. Takže eh, to je potřeba si vyjasnit, je potřeba to dobře zorganizovat, ale každopádně tu myšlenku podporujeme. Takže ano, je celkové myšlence, ale nepokoušejme se zakrýt, že zde jsou určité problémy. Děkuji. Merci. Eh, děkuji. A za EKR náš kolega Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Děkuji, pane předsedo. E, dámy a pánové, e, chtěl bych e, poděkovat panu poslanci Hetmanovi za předloženou zprávu za také většinou zajímavých návrhů, z které z většiny podporuji. Ty dobře usměrňují ten zajímavý program. Myslím si, že stejně jako většina přítomných, eh, že vytvoření Evropského sboru solidarity eh, vytváří eh, prostor, šanci pro dobrovolnou činnost, také to zvýší viditelnost. To tady chybí tak trochu, že Evropská unie tady posiluje své, svoji činnost a chce i podporovat tuto činnost. Také to eh, umožňuje eh, tady eh, mobilizovat tu mládež, která je problematická, která se těžko jinak, která se těžko jinak angažuje a také je tady ta nesvéprávná mládež a to je také velice důležité. Na to se často zapomíná, někde se na to Někdy se na ní vůbec neklade důraz. To je velice důležité, aby se eh, eh, ti lidé takhle zapojovali a poznali svoji hodnotu. Eh, s angažováním mladých lidí při pomoci nějakých aktuálních přírodních katastrof přináší šanci v lidech podporovat určitou sociální sensitivitu a mm, já o to hovořím dnes ve velice zvláštním momentě. Podívejte se, co se děje v Karibiku. Tady vidíme ještě tu potřebu a eh, angažovat eh, mladé eh, lidi v takové dobrovolnické činnosti. To je prohlubuje jejich sociální citlivost. Taková citlivost nám trvale chybí. Takže je to důležité. Myslím si, že ten Evropský sbor Solidarity ten návrh bude muset být ještě eh, dopřesněn a já eh, doufám, že já nebo EKR eh, tedy přispějeme k dopřesnění toho dokumentu. Vy jste, pane poslanče, už řekl, který směrem bychom se měli ubírat a my také určitě se nad tím budeme zamýšlet. Jenom tak eh, na první eh, návrh je to do, dopřesnění těch eh, kompetencí centrálních institucí. Protože kdyby to nebylo, tak to může způsobit potom problémy při realizaci nebo doplnění vůči evropským dobrovolníkům. Nechci, aby se to bralo, že tohle je taková nějaká nějaký doplněk Erasmus+. Plus, protože tak by to mohlo zevnitř vypadat. Samozřejmě je třeba také dopřesnit eh, otázku o volontariátu eh, vůbec. Eh, tady, mm, to tady každopádně nechceme, nechceme udělat nějakou jako libovolnost, aby si lidé mohli vybírat, jestli je tohle nebo stáž nebo takhle. Každopádně je to aktivizace mladých a já si kladu otázku, jestli úspornější a účinnější formou podpory mládeže a boji s nezaměstnaností mládeže by nebylo eh, eh, podpora finanční eh, členským státům, protože nikdo jiný než členské státy navzdory všemu neví nebo nezná specifické potřeby, pokud jde o společenské sociální vyloučení, nezaměstnanost mládeže a tak dále. Tady stojí to na za zamyšlení. Poukažme na ty možnosti implementace eh, programu, eh, které mohou eh, přinášet jednotlivé členské země. Děkuji. Děkuji vám a za Alde, pan Takula. Kiitoksia puheenjohtaja ja Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Byť eh, jsem pouze zástupce, tedy náhradník v tomto výboru, přesto jsem stínový zpravodaj za naši frakci. A tím pádem zde mohu mluvit eh, svým mateřským jazykem, tedy finsky, říci vám pár slov k tomuto stanovisku. Eh, je to stanovisko podle mě velice dobré, protože Vycházíme zde z velice zásadních faktů. Eh, podíváme-li se na ty dobrovolnické sbory, tedy eh, ten pocit sounáležitosti pro mladé lidi, to je něco, jak se má žít, nemá to být pouze nějaký pojem. Eh, jde o skutečnou solidaritu, společnou odpovědnost, aktivitu a akce, kde se eh, tyto principy uplatňují. Je také důležité, aby mladí lidé měli možnost eh, skrz praktické, aktivity, eh, praktické aktivity nacházet jaksi odpovědnost vůči sobě samým a vůči společnému prospěchu. Ten společný prospěch nebo blahobyt, řekněme, vystává v naší společnosti nejen činností úřadů, ale všech občanů. Všichni občané by měli mít pocit, že jsou zodpovědní za svůj vlastní život, ale i za životy ostatních lidí. Je jasné, že i mladí lidé k tomuto mohou přispět. Eh, ve finále je to tak, že mluví hlavně činy v této oblasti. Tady v tomto návrhu hovoříme o aktivitách pro mladé i dospělé, aby se zúčastnili, aby se zaktivizovali. Zejména dnes je ta skutečná spolupráce mezi lidmi a možnost něco sdílet, zejména zvláštní. Vidíme všichni na sociálních médiích a v elektronických médiích, jak dochází k tomu, že ta oblast, kde lidé eh, vlastně získávají zkušenosti, je velice úzká, jinými slovy vlastně poznávají jenom sami sebe a proto tady to je v podstatě velice jednoduché. Jde o mladé lidi, o jejich odpovědnost. A to je oblast, kterou jsme zjednodušili. O to také jde. Eh, já souhlasím s panem Hetmanem v tom, že význam těchto sborů solidarity může být obrovský v regionálním a jaksi místním slova smyslu z té místní a regionální perspektivy je velice důležité, aby tento rozměr zde byl ještě posílen. Rád bych poděkoval panu Hetmanovi za dobrou spolupráci a doufám, že tento návrh eh, bude znamenat ještě kvalitativní zlepšení toho celého návrhu Zboru eh, Solidarity a děkuji ještě jednou panu Hetmanovi za skvěle odvedenou práci. Je to skutečně pozitivní návrh, je to skvělá práce Evropského parlamentu a Evropské unie a v praxi to bude znamenat skutečnou přidanou hodnotu pro evropské občany a tím pádem to vytvoří podporu pro náš evropský projekt. Merci beaucoup. No, děkuji. Paní Martina Mitchell z GUE tady není, tak za zelené. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, chtěl bych poděkovat panu Hetmanovi za odvedenou práci. A chci omluvit Terry Reintke, že nemohla přijít. Dovolte mi představit stanovisko naší frakce. Vítáme tuto iniciativu jako příležitost pro mladé lidi sbírat zkušenosti v rámci dobrovolných prací. Tyto zkušenosti budou velice důležité později na trhu práce. Budou velice významné. A samozřejmě také vítáme založení těchto sborů a zejména vítáme tu zaměstnanostní komponentu této iniciativy. Komise bude tuto zaměstnanost podporovat. Chápeme, že nezaměstnanost eh, mezi mladými je velký problém, ale zároveň si nemyslíme, že tyto sbory by představovaly ten správný nástroj pro snížení nezaměstnanosti mladých. Děláme si starosti o to, že tyto sbory budou využívány k tomu, jako, a aby sloužily tedy jako zdroj levné pracovní síly. Erasmus Plus a Evropská dobrovolnická služba by přece mohly plnit stejné úkoly. Nechceme, aby tyto struktury si vzájemně konkurovaly. Je potřeba, abychom přemýšleli spíše o synergiích. Jinak ti partneři a partnerské organizace, eh, které se zapojují do činnosti těchto sborů, eh, by zde také mohly hrát velkou roli a to je potřeba zajistit hned od začátku. Tyto programy mohou být i velice užitečné i pro obce přímo v terénu. To znamená, tento potenciál je potřeba vyčerpat až do konce. Ale Měli bychom také hovořit o uskutečňování sociálních úkolů přímo v místě, například co se týká osob s postižením. E, tyto osoby by v těchto programech měly být zvýhodňované ale to, ta účast v těch programech nesmí být privilegiem. Děkuji a prosím Rozuda to. Děkuji, pane předsedo. Toto téma je velice důležité. A to i ve světle eh, velkého množství přírodní katastrof, ke kterým letos došlo. Je to symbolická hodnota v nejvyšším slova smyslu. Eh, jak řekl, jak o tom hovořil předseda Juncker v roce 2016, tak cílem Evropského sboru Solidarity je dát možnost mladým lidem, aby se podílili na celé řadě solidárních aktivit v celé EU. A um, účast bude užitečná pro tyto mladé, ale přispěje také národním i místním orgánům a nevládním organizacím, kteří eh, čelí eh, celé řadě krizí. Jak bylo řečeno ještě před letním pauzou, to je věc, která nám rozhodně eh, vyhovuje. Ale máme tady určité dotazy, které se týkají rozpočtu. 340 milionů na mobilizaci 100 tisíc mladých Dále se to týká ještě zdrojů, které budou pocházet z jiných zdrojů. 200 milionů z Erasmus+, Plus, eh, program pro sociální inovace 10 milionů. Ehm, já bych eh, chtěla, aby se posoudilo, zda existují podmínky na eh, zvýšení těch 86 milionů, které budou z této neurčené sumy z okruhu 1A. Ano, je pravda, je třeba vyvážit eh, posouzení programu a situaci mladých eh, prostřednictvím eh, mechanismu, který administrativně nebude příliš byrokratický a nebude ani příliš nákladný. Na závěr jenom chci říci k tomu, co v Dubnu schválil parlament ve svém usnesení. Buď vyzveme komisi, při provádění projektu Evropského sboru Solidarity, aby se rozlišily eh, dobrovolné, dobrovolnické práce a aby se eh, od toho odlišily eh, různé, různá školení nebo stáže. Je tedy třeba také posoudit a monitorovat eh, pracovní zátěž i další specifické zátěže, které budou eh, uvaleny na tyto dobrovolníky z Evropského sboru Solidarity. Děkuji. A než dám slovo zpravodaji, chtěl bych říci, že máme to potěšení, že je mezi námi eh, příslušná DG, je tady Robert France. Takže děkuji, že jste tady a dávám vám slovo. Good afternoon to everyone. Dobré odpoledne všem. Je mi velkou ctí tady opět být. A e, rád zde mám e, tady tu výměnu názoru o tomto velice pozitivním návrhu, který je před námi. protože tím, že ten návrh byl předložen, máme novou pobídku pro angažování se mladých lidí v Evropě a pro vytváření nových příležitostí pro ně. Rád bych zdůraznil jednu věc, je to pro všechny mladé lidi. Takže ten návrh hodně cílí na inkluzivitu, nejde pouze o postižení, ale o všechny možné překážky, jakým mohou mladí lidé čelit, eh, co se týče participace na programech EU. Proto bych vám chtěl poděkovat za komentáře, bereme je na vědomí. A než zareaguji konkrétněji, rád bych zdůraznil významnou roli regionálních eh, a místních aktérů, nejen co se týká implementace toho Eh, těch zborů Solidarity, ale také co, to, co do diseminace toho ducha Solidarity, eh, co může eh, do, dobrovolnický sbor nabídnout. zbor Solidarity nabídnout, pardon. A teď k těm konkrétním bodům. To procentní rozdělení 18-20 mezi dobrovolnictvím a tou zaměstnanostní částí toho sboru Solidarity. Ten navržený poměr je založen na dostupném rozpočtu s cílem ne snižovat možnosti dobrovolnictví, které jsou aktuálně k dispozici v Erasmu+. Asi víte, že Erasmus Plus aktuálně eh, s dobrovolnickou službou podporuje dobrovolnické činnosti A aby zde nebyly oba druhy aktivit, tak ty peníze s těmi aktivitami z Erasmu Plus se transferuje do sboru Solidarity. Hovoříme o inkluzivitě, proto jsme sem přidali dodatečné formáty, jako třeba skupinové činnosti, projekty Solidarity a proto ten, to rozdělení 80-20 reflektuje situaci, že nechceme snižovat eh, nebo nějak omezovat již navržené aktivity v rámci dobrovolnictví. Co se týká projektu Solidarity, to je pro mě jeden z těch hezkých příkladů, kdy jdeme skutečně na místní úroveň. Jsou to místní iniciativy, třeba skupin mladých lidí. Vlastně to ani nemusí být žádná organizace, může to být klidně neformální seskupení mladých lidí poskytujeme jim základní finance, ten grant je zhruba 5000 euro a tím dostáváme Evropskou unii na tu nejnižší lokální úroveň. Takže my navrhujeme to udržet na té lokální úrovni a nepřidávat tam žádnou další úroveň nadnárodních dimenzí nebo něco takového. Dále Teď tady určité technické vysvětlení k tomu rozpočtu. Beru na vědomí, že v pozměňovacích návrzích navrhujete jasně specifikovat zdroje těch primárních referenčních hodnot, tedy ty zdroje, které přicházejí z programu Erasmus+, z programu EASY a z, toho, z té globální marže. Dovolte mi jenom eh, vysvětlit rozdíly, které aktuálně v nařízení jsou, protože momentálně, když to nařízení vstoupí v platnost, tak ty částky už nejsou eh, zakotveny k těm, eh, k těm zdrojům těch programů. Ba naopak. Je to k těm programům, které jsou vyčísleny později, třeba jako program Live. A je to proto, že ty druhotné částky zůstanou v těch jednotlivých kapitolách, kde původně jsou, a budou implementovány podle cílů daných programů. Takže to je taková hodně technická, takový hodně technický rozdíl. Já chápu tu politickou potřebu moci říci, odkud ty finanční zdroje pocházejí, primární referenční částky, ale eh, Technicky je to v tom nařízení vyjádřit nemožné. Beru rovněž na vědomí, že zde je návrh ehm, pravidelně sbírat zprávy od účastníků. Je to postup, který už máme v Erasmu Plus v rámci dobrovolnické služby. Pro mě uvidíme, jestli eh, to zmíníme v tom nařízení, že se budou vybírat takovéto zprávy od všech účastníků, zda to nebude znamenat nějakou hodně striktní situaci, že třeba někteří účastníci, kteří ať už z jakéhokoliv důvodu přeruší tu službu, protože se třeba zraní nebo mají zdravotní důvody, že tedy nebudou muset tu zprávu pak vypracovávat. Rávněž bych rád zmínil ještě dvě témata. Jedno téma se týká té otázky Okamžité reakce byl zde ten eh, případ přírodní katastrofy, třeba v Řecku, v Polsku. Eh, asi by se našly i jiné nepříjemné situace napříč Evropou. Rád bych zdůraznil, že ti dobrovolníci, protože oni by měli pocházet z celé řady různých zdrojů, by neměli fungovat jako ta první rychlá reakce, protože eh, ta musí často pocházet od profesionálů, od specialistů, lidí, kteří jsou vycvičeni. Takže eh, my si uvědomujeme, že ta prevence přírodních katastrof, nebo respektive ta práce v těch přírodních katastrofách by měla být až v té druhé linii. A Spolupracujeme s celou sítí národních agentur, aby se zajistilo, že ta reakce bude rychlejší než eh, ty čtyři měsíce, co trvá výběrové řízení. pak ještě poslední komentář, to je velice důležitá věc. A to je to nahrazování práce levnou pracovní silou. My se ze všech sil zaměřujeme na to, abychom eh, řekli jasně v rámci dobrovolnické služby, že dobrovolníci nenahrazují skutečná pracovní místa. Samozřejmě motivace eh, přihlásit se jako dobrovolník je něco trochu jiného. Eh, my vidíme z minulosti, že poměrně striktně kontrolujeme, jaké druhy činností budou dobrovolníci dělat nebo jaké dělali, abychom zabránili tomu, že, to budou, že, že by to byly ziskové pozice, nebo že by nahrazovali nějakou řádnou pracovní sílu, ať už to je v sociálním sektoru nebo v jiných sektorech, které tímto mohou být eh, dotčeny. Eh, tolik z mé strany, děkuji vám za pozornost. Je vous remercie. Děkuji vám. Eh, má nějaké doplňující poznámky pan kolega Kristof Hetman? Předsedající, Děkuji, pane předsedo, mnohokrát. Eh, také děkuji za celou eh, debatu a za všechny připomínky. Eh, první, co mě k tomu napadá, je, že se tady všichni shodneme na té myšlence. To už je půlka úspěchu. To tady bývá zítka, kdy mezi těmito zdmi, takže zdá se, že v další debatě o tomto dokumentu dojdeme mm, ke koncenzu ve všech věcech. Tím spíš, že eh, nic z toho, co jsem tady eh, poslouchal eh, od kolegů, nebudí žádné kontroverze, jsou to věci, které se týkají spíš o upřesnění některých formulací, budeme o tom diskutovat. Pokud je o to upřesnění, samozřejmě já jsem otevřen k diskusi o každém, řevětě toho dokumentu, ale Upřesnění znamená obecně eh, větší, eh, víc slov, eh, více čtení pro budoucí beneficienty, což tady u nás je často předmětem témat, debat už léta, že toho by mělo být co nejméně a ne to nejvíce, ale pobavme se o tom, protože jsou některé věci, které možná bude třeba upřesnit. Kolegyně tady hovořila například o definici volontariátu, toho dobrovolnictví. Já si myslím, že autoři eh, to eh, tady popsali docela dobře, ale eh, každopádně jsem připraven hovořit tedy o, o, o tomto. Potom je tady otázka financování. Paní Damáto poukazovala, že se nesmí stát toto prostředkem pro získání levnou pracovní sílu. Já souhlasím, ale Myslím, že pan představitel komise tohle eh, vysvětlil velice dobře. Eh, chtěl bych ovšem poukázat na ten aspekt. Mm, já samozřejmě vím, že eh, finanční argumenty, finanční aspekt, to tady pan ředitel hovořil o té, té komponentě dobrovolnictví a komponentě tvorby nového pracovního místa kde oni navrhli 80-20 eh, a já navrhuji 70-30. No tak ještě jednou to vysvětlím. Já a to pojímám velice symbolicky. Já si myslím, eh, že ostatně eh, by tam mělo být ještě menší nepoměr mezi těmito dvěmi částmi. Já jsem navrhl symbolickou část symbolický posun jenom o 10%. To je určitým eh, způsobem takový symbol, signál mladým lidem v Evropské unii. Aby eh, tady nebylo eh, žádné podezření, které se tady táhne v debatě o Evropském sboru dobrovolnickém, že je to instrument pro levnou pracovní sílu v Evropské unii. By tady takový signál nebyl. Já si myslím, že musím tady vydat jasný signál z těchto zdí, eh, že tu věc eh, vnímáme velice vážně a v každém jednotlivém instrumentu, který máme k dispozici eh, tady v prostoru Evropské unie, velice zdůrazňujeme tvoření nových pracovních míst konkrétně pro mladé lidi. To je takový symbol a je to taková pomoc při debatě o nezasloužených e, e, názorech o Evropském e, sboru Solidarity, pokud jde o sbor jako zdroj laciné pracovní síly. Já souhlasím s panem ředitelem, že po každé živelní katastrofě za prvé vždycky přicházejí specializované služby dané země, možná podpořené specialisty z jiných zemí, to je ten, ta první chvíle, když dojde eh, k eh, nějaké katastrofě. Ale samozřejmě, podívejte se v Řecku. Dnes eh, v Karibiku, to, co jsem říkal předtím o smršti v Polsku, no, o tragické, tragické zemětřesení v Itálii, pamatujte si, že domy nebudují znovu eh, hasiči ani specializované služby. To už je eh, na bedrech eh, lokálních úřadů, na bedrech lidí, kteří ztratili to, co za celý život postavili. A já vidím, že v tu chvíli tady mohou nastoupit dobrovolníci, kteří budou chtít těm lidem pomoct. Pamatujte, já jsem o tom hovořil v případě eh, Řecka a Polska. To byl akorát ten moment, kdy eh, jsem si říkal, že bude mm, možné už rozjet ten evropský zbor solidarity. V Řecku to možná je menší problém. Není to menší problém, protože všichni chtějí mít střechu nad hlavou. Ale eh, kdyby se do těch dvou míst dostali teprve dobrovolníci v únoru, tak v některých regionech Evropské unii je, začíná zimou v listopadu. A ty eh, lidi musí mít střechu nad hlavou. To je samozřejmě e, úkol místních e, úřadů jim to zajistit, ale pokud chceme e, k tomu, pokud k tomu budeme používat zbor solidarity, tak tím lépe, protože ti lidé e, uka, uvidí, jak velmi přínosná je pomoc mladých lidí z Evropské unie. No to není sebe menší pochyb a já vůbec o tom nedebatuji, že v prvním momentu mají přijít specializované služby, ale počítám, že eh, v eh, momentě, že fáze, kdy se začínáme eh, snažit o podporu malých lidí od, do momentu, kdy tam opravdu přijdou, prostě ten, ten, to období je příliš dlouhé tady a proto eh, i nadále eh, při práci na tomto dokumentu budu chtít o tomto eh, debatovat. Ještě jednou děkuji vám všem za připomínky a budu se těšit na další debatu. Ten instrument, ten plán Evropského sboru solidarity je nesmírně důležitý způsob, jak podporovat hodnotu, kterou přináší Evropská unie. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji. Každý se jistě všimnul, eh, s, jakou, eh, s jakým nadšením se věnujete tomuto tématu. A eh, tato zpráva bude mít určitě velký konsensus ve všech frakcích. Konečný časový harmonogram není ještě definitivně stanoven nebyl ještě schválen eh, ve výboru KULT eh, ten časový harmonogram a eh, pak tady ještě žádost o sdílenou příslušnost. Pokud je o náš výbor, pokud souhlasíte, tak já bych řekl, že 14. září v 17 hodin bude termín pro předkládání pozněvacích návrhů. Takže děkuji a dostáváme se k dalšímu bodu na programu schválení rozhodnutí koordinátorů. Dostali jste schrnutí rozhodnutí koordinátoru. Já myslím, že je můžeme schválit s tím, že, myslím, že jsem to už říkal, že sdělení komise o cyklonu Irma bude eh, ve středu koncem odpoledne na programu plenárního zasedání. Jsou prosím nějaké dotazy k tomuto bodu? Jestliže ne, tak děkuji. Bylo mi potěšením předsedat tomuto zasedání výboru eh, Regi a děkuji také všem tlumočníkům, děkuji všem spolupracovníkům a všem těm, kdo se podíleli na naší kvalitní rozpravě. Příští schůze bude 9. října od 15 hodin do 18.30 a 10. Eh, října od 9 do 12.30 v Bruselu. Eh, hezký zbytek dne.